Benvenuti a tutti. Benvenuti. Vítám všechny a zahajuji tímto schůzi našeho výboru. Předně schválení programu, pokud nejsou námitky, tak můžeme považovat program za schválený. Stream. Chtěl bych vás informovat o tom, že naše schůze bude dnes přenášena přes internet. Dále bych chtěl připomenout, e, že pokud jde o tlumočení, tak v následujících jazycích nemáme tlumočení a sice e, řečtina, slovinština, bulharština a několik dalších jazyků. Pokud nemáte připomínky k protokolu, respektive nebudete je mít do konce této schůze, eh, jedná se o připomínky nebo zápis k poslední schůzi 6. března, pak platí za schválen nyní eh, bod číslo 4 a sice hlasování. Jedná se o zbližování právních a správních předpisů členských států v oblasti výroby, obchodní úpravy, a prodeje tabáku a tabákových výrobků. Spravodajem tohoto stanoviska je Čaba Šándor Tabajdi. A hned můžeme přistoupit k hlasování. A nebo chtěl by Čaba předtím něco říci? Nikoli, dobře, můžeme hned přistoupit k hlasování. Máte asi všichni s sebou své hlasovací karty, předpokládám. Dobře. Takže zahajujeme a sice článkem číslo 1, 80. A sice aklamací, kdo je pro, 80. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 81, Silvestris pro, proti, zdrželi se, schváleno, domnívám se. Dále 82, Skota, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83, Sikierský pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 Vojčechovský pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 Fajmon pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, odhaduji. A nebo to prověříme, dobře, takže prověříme pozměňovací návrh 86, elektronické hlasování. Hlasovali všichni, ano, dobře. Končím hlasování. A schváleno. Schváleno, děkuji vám. a to velkou většinou. 90 Skota. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 Sikierský pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále 94 Oleničak pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 baraču pro, proti, zdrželi se, myslím, že to bylo schváleno. 9. Spravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 99 Fajmon pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro. Chcete to prověřit? Dobře, 99 prověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Dobře, hlasování skončilo. Zamítnuto. A to jsme také řekli, takže jsme měli tentokrát pravdu. Dále aklamací pozněvací návrh 102 Silvestrislav Fia, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 10. Spravodaj. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 105. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 106. Skota. Pro? Proti? To musíme prověřit elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 106 Skota. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 107. Aklamací Korea a další. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále 11. Spravodaj pro, proti, zdrželi se schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109 smysl pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 Sikierský pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 Sikierský pro, proti, to prověříme opět elektronicky. Hlasujeme o 111. Zahajují. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto o jeden hlas. A nyní hlasujeme o kompromisu A. Kdo je pro? Kompromis A. Všichni pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 127, Sikierský, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129, pro, Proti? Prověříme. Elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu 129. Hlasovali všichni, takže končím hlasování a schváleno. 129 je schválen. A nyní pozměňovací návrh 130. Kdo je pro? promiňte, 132 rubik pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Moment, chvíli, prosím o strpení. Další strana. Tady hlasujeme aklamací o kompromisu B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Prověříme v pořádku, hlasujeme elektronicky o kompromisu B, zahajuji hlasování. Hlasování skončilo. Schváleno. A nyní pokračujeme kompromisem C. Ne, omlouvá se předseda. Kompromis C přece jenom pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 147, Sikierský, aklamací 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A pokračujeme kompromisem D, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní Pokračujeme 160. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161, stále ještě aklamací, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 162, pro, proti, zdrželi se, Řekl bych, že to bylo zamítnuto, ale prověříme raději. Elektronický pozměňovací návrh 161. Zahajuji hlasování. V pořádku. Hlasování končí a schváleno. 18. Spravodaj. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 163. Sikierský pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 177, Fajmon, pro, ne, promiňte, omlouvá se předseda. Promiňte. My jsme přeskočili nedopatřením dvě hlasování a e, sice napřed 174 Rubix, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 176 Skota, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 177 Fajmon, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160 Vojčekovský pro, proti, 170, pardon, 170 Vojčechovský. Prověříme elektronicky 170 Vojčechovský. Hlasovali všichni. 170. Končím hlasování. Schváleno. Sto sedmdesát jedna. Fajmon pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 172 Korea a další pro, proti, zdrželi se, schváleno. 175 Fajmon pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 7, 179 Tabajdy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 Paulsen pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 Fajmon pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A následuje 181 Smith pro, proti, zamítnuto. Článek 8, 186 Štádler pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 Nicholson a Dodds další, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 Scotta pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 182 Vojčechovský pro, proti, zdrželi se, to není jasné. Hlasujeme elektronicky ještě jednou o pozněvacím návrhu 182 Vojčechovský. Zahajuji hlasování. Hlasování skončilo a schváleno. Dále aklamací 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192 Luling pro, proti, zdrželi se, schváleno. 189. 189 Fajmon pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, to musíme eh, prověřit elektronicky a sice 189. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování skončilo a schváleno. Následuje článek 9, pozměňovací návrh 20, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 194 Fajmon pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 Štádler pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 Fajmon pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 Vojčechovský pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 Luling a další pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit. 196 elektronické hlasování zahajují nyní. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 203 Fajmon. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 204 Silvestris Des a další. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Myslím. 206 Patrao Neveš. 206. Pro. Proti Zdrželi se? To musíme elektronicky prověřit, to nebylo jasné. Hlasujeme ještě jednou o pozměňovacím návrhu 206. Zahajuji nyní, končím. Schváleno. Schváleno, skutečně. 208, Skota a další. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Oh, Chcete to prověřit? Ne, nikoli byla to jasná většina, takže schváleno. 214. Ne, promiňte, 217. 217. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 220. Luling pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 221 pro. Hlasujeme o 221. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Hlasujeme nyní o pozněvacím návrhu 227. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 227 prověříme elektronicky. 227. Zahajuji hlasování. Já bych si typoval, že to bylo schváleno. Končím hlasování. A schváleno. Nyní hlasujeme o pozměvacím návrhu 10, 231 Simpson pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 232 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 233 Skota pro, proti, zdrželi se zamítnuto. To prověříme. 233 prověřujeme. Eh, ještě jedno pro, proti, zdrželi se schváleno. 234 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 235 pro, proti, zdrželi se nejasné, musíme to elektronicky prověřit. 235 ještě jednou zahajuji nyní. Končím hlasování. 235 je zamítnut. A nyní opět aklamací 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Máte nějaké pochybnosti? Máme to prověřit elektronicky 236. Dobře, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. 236. Schváleno. Následuje článek 11, 239 Paulsen. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 241 pro, proti, schváleno. 242 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A následuje článek 12, 245, Paulsen pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 Štádler pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 247 Lulinka další pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 249 Rubix pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 251 Vojčechovský pro, proti, zamítnuto. 252 Sikierský pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to prověřit? 252 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji. A pokračujeme. Aklamací 253. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále 257 Skota pro. Schváleno. Článek 13, 258 Luling. Pro? Proti? Schváleno, myslím, ale prověříme to. 258, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Dále 250, 261 Nicholson pro, proti, schváleno. 263, 263 Simpson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 264 Štádler pro, proti, zdrželi se, schváleno. 272 Štáler pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pokračujeme článkem 14, 279 Paulsen pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 284 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 285 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě osmdesát šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě osmdesát sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 288 Štádler pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 292 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 293 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 294 Skota pro, proti, to musíme prověřit. Elektronicky 294, zahajuji hlasování. Končím. To bylo těsné, schváleno jedním hlasem. Dále článek 15, pozněvací návrh 295, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 297 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 298 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 299 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 21 zpravodaje pro, proti, schváleno. 301 pro, 301 pro, jsem neviděl, proti, schváleno. 302. Ne, obra, omlouvám se, přeskakujeme 309 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Článek 17. 310 Petro Neveš pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 311 pro, proti, 311 pro, schváleno. 312 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 313 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A 314 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 18, 315, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 zpravodaje, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Následuje článek 19, 322 pro, 322 pro, proti, zamítnuto. Myslím, 323 proti, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Hlasujeme o 324. Štádler pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. Elektronické hlasování k pozměvacímu návrhu 324 Štádler. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. A pokračujeme. 325, druhá část. 325, druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 330, druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ci siamo quasi. 23. Už jsme to skoro zvládli. 328, respektive pro, proti zdrželi se schváleno. 345, 344 Fajmon, 344 Fajmon, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 345, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 346, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A článek 24, 347, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 348 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A 349 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A to musíme prověřit. 349 elektronické hlasování zahajují nyní. Končím hlasování. Schváleno, řekl bych? Ne, zamítnuto. 349 zamítnuto a nyní 350 pro, pro, proti, zamítnuto. A nyní se dostáváme k úvodním ustanovením a začínáme 23. Simpson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26, Skota pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28, Fajmon pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, ale ano. Ano, 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30, Silvestris pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2, zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, ne, 32 nikoli, protože 31 byla schválena, takže 33, pardon, 36, 36, Vojčechovský. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37, Olejničák, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 45, Luling pro, pro, proti, zamítnuto, myslím. Pozměňovací návrh 47, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 schota pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 skota pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A poslední návrh 4, zpravodaje pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano? Jsme si jistí? Moment, to musíme prověřit elektronicky. Pozněvací návrh 4, zpravodaje, zahajují. Hlasujeme elektronicky o pozněvacím návrhu číslo 4, zpravodaje, zahajují hlasování. Dobře, končím hlasování. Zamítnuto. Takže jsme to viděli správně. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. 58 Korea Zamora pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pět, zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 Simpson pro, proti, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čeky jsou 62. Prověříme 62, dobře. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 62. Končím hlasování. Odhadoval jsem to správně, zamítnuto. 6 zpravodaje pro, proti, schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 Luling pro, 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh 67 Luling pro, proti, zdrželi se, schváleno. A následuje 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 Petro Neveš pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní hlasujeme elektronicky o takto upraveném stanovisku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji Čabovi.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 Allora, prego gli amici. Vážení přátelé, pokud opouštíte zasedací sál, tak prosím potichu budeme pokračovat v hlasování. Takže prosím, rychle odejděte, pokud potřebujete, a budeme hlasovat. Pan Des se hlásí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám tady připomínku k jednacímu řádu. Tady máme kompromisní pozměňovací návrhy uvedené, které ale se zpravodajem nebyly domluvené. Podle eh, paragrafu eh, 175.6 se jedná o ústní pozměvací návrhy a jsou-li kolegové proti, tak eh, o nich nemůžeme hlasovat. Takže buď odsuneme hlasování ke celé zprávě, anebo alespoň o ní kompromisní návrhy, jinak nemůžeme o zprávě hlasovat. Bene, grazie Albert. Dobře, pane Dese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 Vážení kolegové, jde tady o úpravu energetické směrnice a nařízení, které se týká e, nepřímého využívání půdy. Je to zpráva paní Gladfelder. Pan Des nám položil dotaz e, ohledně hlasování. Budeme o zprávě hlasovat. ale pokud dojdeme eh, k místu, o kterém hovořil pan Des, tak se vás zeptám, zda s návrhem pana Dese souhlasíte, ano? No. You want to say anything? Chcete se vyjádřit? Nechcete si vzít slovo. Dobře. Takže začneme hlasovat. Vy se hlásíte o slovo? Prosím. Prosím, pan navrhovatel. Napřed bych chtěl uvést následující skutečnost. Takzvané kompromisní návrhy nebudeme, o nich nebudeme hlasovat. Pořádku. To je také rozumné, protože vůbec nevíme, co se zatím skrývá. Nebylo to jasné a identifikovatelné. My jsme se snažili eh, sepsat kompromisní návrhy, ale to se bohužel nezdařilo, protože eh, panovaly tak eh, gigantické názorové rozdíly mezi jednotlivými frakcemi, že to prostě nebylo možné sformulovat kompromisy. Takže nemáme žádné konsolidované kompromisní pozněvací návrhy. A považuji za důležité dvě věci. Jednak musíme dbát na to, aby zůstala zachována pracovní místa v tomto odvětví, to je velmi důležitý aspekt. V mnoha regionech nejsou k dispozici alternativní možnosti pracovních míst a eh, jednak nechceme, abychom učinili krok zpět v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Takže odvětví obnovitelných zdrojů energie bychom každopádně měli pokračovat dál. Dobře, takže vzhledem k těmto námitkám přímo ze strany pana zpravodaje budeme hlasovat o celém tom seznamu, který máme před sebou. Takže hlasujeme zvednutím ruky, prosím. Začínáme návrhem 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Eh, zamítnuto. 83. Des. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nebudeme to eh, ověřovat, je tady velká většina pro. Vy to skutečně chcete ověřit? Máte slovo, prosím. Parce même si je ne suis pas... Já si chci vzít slovo, protože i když nejsem stínovým zpravodajem, tak byly tu zkrátka některé kompromisy a Zasaďme to tedy do kontextu. Je za to kompetentní výbor Envy. Čtyři nebo pět eh, výborů mělo nějaké stanovisko. Toto stanovisko je ovšem jedno z těch nejvzdálenějších od původního návrhu. Je naprosto proti tomu, co se dělá v ostatních výborech, včetně výboru Envy. Takže já si myslím, že neměli jsme kompromis, nebyl tu kompromis EPP, ale jsme i v rámci politických skupin, i v těch skupinách jsme velmi rozdělení. Nicméně vznikl kompromis eh, díky stínovým zpravodajům, eh, ale bohužel není ta vůla jinde. Alde Greens, GUE se snažili vypracovat kompromis, jemuž se připojili sociální demokraté. Proč bychom nemohli o tom hlasovat. Proč bychom to nemohli zohlednit? Noi, eh, eh, Mark, a norma di regolamento... Podle pravidel mi bylo teď řečeno, že pokud se někdo vyjádří proti kompromisnímu pozměňovacímu návrhu, hlasujeme o všech jednotlivých pozměňovacích návrzích, ale ne o tom kompromisu. Tak mi to teď bylo řečeno ze strany sekretariátu, takže nemůžeme hlasovat o tom samotném kompromisním návrhu. Takže budeme hlasovat o všech návrzích a uvidíme, o čem rozhodne většina, až se dostaneme k příslušným návrhům. Takže pokud už se dále vyjádřit nechcete, můžeme pokračovat. Chcete to tedy ověřit elektronicky, tak eh, prosím, můžete hlasovat. Ohlasujeme eh, o 83. Tak končím hlasování, schváleno. Takže 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 13. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zamítnuto, podle mého názoru, ale raději to ověříme. Elektronicky můžete hlasovat o návrhu číslo 13, prosím. Končím hlasování a návrh je přijat. Nyní 86, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 87, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 88. Eichhout, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 89. Sikiresky, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno. Budeme tedy pro jistotu hlasovat, hlasovat elektronicky, abychom si to ověřili. Můžete hlasovat, prosím. Tak to hlasování je skutečně hodně rozdílné. Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme o 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 98, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 17. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno. 18. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 19. Zpravodaj, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 101. Sikerský, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 106. Des, kdo je pro? proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Osmička jde kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. devítka nyní. A pardon, Takže 114, prosím, kdo je pro? Tak pardon, takže 20 zpravodaje. A, tak to se omlouvám. Nejprve hlasujeme o 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A teď 114. Eknout. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 116, kdo je pardon, omlouvám se, návrh 22 zpravodaje, kdo je pro, proti, schváleno, to je jasné. Sto dvacítka Lebrun, kdo je pro? Proti. Schváleno. trojka, kdo je pro? Ertuk je to, proti. Zdržel se někdo schváleno? Teď 124, říká pan předseda. Omlouvám se, je to 24 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 25 zpravodaje. Kdo je pro? pro? 25. Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 128. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 26. Zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 130. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto, ale pokud to chcete ověřit, eh, ověříme to elektronicky, hlasujeme o návrhu 130 RTUK. Můžete hlasovat, prosím. Končím, hlasu, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 131 nyní. Můžete hlasovat. Pardon, já teď jsem se spletl. Kdo je pro, jsem chtěl říct. Tak kdo je proti? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 135. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 136 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 137 RTU, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 28 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 138 ekout, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 139, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, To 40, kdo je pro? Proti? Schváleno. 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 143, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 144, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 147 Stedler, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 149 Gerling, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 151, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní hlasujeme o přílohách. 152, kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. 154. Lebron, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 155. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 157. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. 32 nyní. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 33 zpravodaj. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 162. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 190. Votiamo l'emendamento 100... No, no, no, no, 35, 35. Dostáváme se na další stránku k úvodním ustanovením a hlasujeme o návrhu 35. Kdo je pro? Jsou to úvodní ustanovení. Kdo je proti? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Omlouvám se, říká pan předseda, nejprve 39, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, teď 40, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 41, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 43, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní dvojka. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 44. Sì, dobbiamo votare il 44. Lebrun, chi è a favore? Tak, 44. Kdo je pro? Proti schváleno. A teď 51. Gerling, kdo je pro? Proti, držel se někdo schváleno. 52. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 50 Nyní návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní pětka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 58. Kdo je pro? pro 58. Ano, kdo je proti? Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 61. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 63 63 63 Which one? 63 Emendamento 63 Le... 63 Lebrun, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Emendamento 68 Des, chi a favore? Je kont... 68 des, kdo je pro, proti, schváleno. Pardon, 63 nyní, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 76 Dančila, kdo je pro, 76 Dančila proti, zamítnuto. 77, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Jedenáctka zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 78, kdo je pro, proti, myslím, že to bylo schváleno. 81, kdo je pro, proti. Držel se někdo zamítnul to. A teď budeme hlasovat o celém tomto stanovisku v pozměněném znění. Budeme hlasovat elektronicky, prosím. Jo, mi Končím hlasování. 30 hlasů pro, 7 hlasů proti. Takže stanovisko bylo přijato. Tímto jsme tedy skončili poměrně obtížné hlasování. Tím jsme ukončili bod 5 a dostáváme se k 6. Nevím, jestli bychom si neměli udělat krátkou pauzu. Pane předsedo, Takže hlasovali jsme, snažili jsme se, šlo také o to, abychom se zbavili těch takzvaných slimek, těch eh, cigaret tenkých. A já nyní doporučuji, abychom si opravdu udělali kratičkou pauzičku, protože pak nás čeká zpráva o trialozích eh, k reformě SZP e a pak, budeme, pak se dostaneme k budoucnosti malých zemědělských podniků.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 zpravodaji. Michel Dantan si teď na chvíli odskočil, ale jistě bude za chviličku zpátky. Jsou tu stínoví zpravodajové. Děkujeme za veškerou prá- eh, práci na uh, této reformě SZP. A já bych nyní dal slovo zpravodajům, aby nás zpravili o aktuálním stavu Stále ještě je důležité, abychom věděli, jak se spravodajové dívají na mandát, který jsme schválili na plenárním zasedání. Zase nám daří dosahovat těch cílů, které jsme si vytyčili, zdá se nám snažit dotahovat ty stále ještě chybějící body takže dávám slovo panu Kapolosu, Kapolosi Santosovi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pokusím se vám dát takový stručný přehled stávající situace. Měli jsme trialog o rozvoji venkova. Většina kapitol, většina sekcí byla dotažena prostřednictvím vyvážených kompromisů. Podařilo se nám zůstat v mantinelech našeho mandátu, ale stále ještě zůstává několik nedořešených otázek, dvě až tři takové drobnější věci a pár rozdílů v názorech ohledně těch větších eh, problémů eh, pokud jde o e, postoj parlamentu ohledně těch biofyzikálních kritérií, tak tam byla podpora vůči e, tedy návrhu e, lhuty 2014, ale rada má odlišný názor. A zatím se nerysuje naděje na kompromisní návrh. Kompromisní návrh by byl rozšíření stávajícího systému až do, do roku 2017 a 18 a pak bychom schválili návrh komise. To se však nesetkalo s většinovou podporou na straně parlamentu. Takže pokud jedna ze stran neustoupí, nebude dosaženo dohody. Dále není dosaženo dohody na finančních otázkách, na míře spolufinancování, národních částkách. A nadále zůstává otázka alokace finančních zdrojů. V návrhu komise se říká, že to bude rozhodovat komise na základě prováděcích aktů. Návrh ehm, parlamentu je, že bychom se měli účastnit tohoto rozhodování. A Předložili jsme návrh rozdělení, který odpovídá stávajícímu modelu. Komise o tom však nechce vůbec jednat, protože říká, že rada už to rozhodla. A e, zástupce DG zemědělství řekl, že nemá žádný mandát. Spolufinancování to je otázka, která byla několikrát odkládána s odůvodněním, že rada už to rozhodla, že se o tom také nedá jednat. Takže to jsou otázky, v kterých zatím se nenašlo žádné řešení. Ale je to problém, protože oni jednaní, jednají jako kdyby Lisabonská smlouva neexistovala. Rada to rozhodla a hotovo. Nechají to pak na poslední chvíli, kdy na nás bude velký tlak a kdy se nám bude říkat buď všechno nebo nic. Buď přijměte celý návrh, anebo dohoda nebude. Parlament si to tudíž musí velmi eh, důkladně promyslet. Pokud jde o první pilíř, tak eh, tam máme trochu spoždění. Existuje možnost základní dohody ohledně těch zelených opatření a konvergence, ale stále ještě existuje blok ohledně některých základních věcí, což jsou národní obálky a rozdělení na členské státy v prvním pilíři, dále takzvané capping a degresivita. To jsou všechno otázky, u nichž se komise snažila vůbec předejít jakémukoliv jednání. Ještě nás čeká jedno jednání trialogu a myslím, že jako postoj komise se nezmění výrazně. Pokud jde o rozvoj venkova i další otázky, s výjimkou finančních otázek a otázek eh, těch eh, eh, přírodních omezení, tak se musíme dohodnout, co dělat, protože jinak mám pocit, že dohoda nebude. Rád samozřejmě odpovím na vaše případné dotazy. Děkuji vám. A slovo dostane za chvíli Michel Dantan, ale jenom z procesního hlediska jistě, že na tom budeme nadále pracovat. Konají se trialogy, jeden dnes odpoledne, další zítra. Jeden se bude týkat společné organizace trhu, pak odpoledne přímé platby, další trialogy příští týden. Ale všem musí být jasné, že z hlediska postupu nelze dospět k dohodě, a nelze nic prohlašovat a sdělovat, než se sejde plné zasedání Agri, kde se rozhodne o tom, zda všechny politické skupiny mohou podpořit tuto dohodu, která byla vyjednána vyjednávacími týmy. Bude to právě tento výbor, který pak umožní koordinátorům z jednotlivých skupin vyjádřit se k této dohodě, vyjádřit se k celému legislativnímu balíčku. To je velmi důležité respektovat. Slovo eh, dostane Rike, ale chcete hovořit rovnou? Otázka k postupu. Měla bych otázku k postupu jaký je časový průběh, když nyní slyším, že u otázek e, rozvoje venkova a přímých pladeb e, máme ještě otevřené důležité otázky. Tak e, jaký bude časový sled, jak to bude pokračovat? To bych ráda viděla. Děkuji. Grazie Ulrich della tua domanda che mi... Děkuji. Tím se tedy mohu vrátit eh, k té procedurální otázce. Spravodaje, stínoví spravodavé pracují na trialogu, budou eh, pracovat i na dalších. Michel Giovanni to jistě potvrdí, čekají nás důležité trialogy zítra a příští týden. A když vyjednavači řeknou, že jsou spokojeni s práci, tak eh, se pak vrátí na výbor se svými závěry. A tento eh, výbor spolu s panem komisařem Čološem a Simonem z Rady vydají eh, jakési politické zhodnocení, na základě kterého bude rozhodnuto, jestli existuje spokojenost s tímto návrhem, což je klíčové. Protože naše instituce samozřejmě má právo eh, se politicky vyslovit. A nyní dostane slovo pan Dantan, ještě předtím Brita. vlastně se nám tady hlásí teď více lidí. Elizabeth Brita. Ano, debata eh, eh, se rozjela, ale je to důležitá debata, jak zaznělo. A pokud tam eh, nebudeme stát pevně, tak prohrajeme na dlouhá léta do budoucna. A ještě něco, pokud potřebujeme zasedání výboru, a myslím, že ano, pak ale shoda či dohoda v červnu již možná není. Je to tak? správně? Certo že si. Ano, no, jistě. Brita? Ja. Ano, i já bych chtěla dát najevo, že my, co by parlament, nejsme pod časovým tlakem. My eh, to musíme stvrdit jako odborní politici, ale potřebujeme také eh, zastání našich frakcí. A to znamená, že nám musí být dána příležitost hovořit s frakcemi, co by stínoví zpravodajové. Musíme tam zjistit, eh, zdali ty pozice lze změnit, protože máme i frakce, které hlasovaly proti některým návrhům návrhům a bez eh, eh, tohoto souhlasu eh, frakcí to nelze uskutečnit a tudíž to není chytré, pokud své lisabonské, lisabonská práva vystavíme časovému tlaku. Technicky je skutečně možné to uzavřít i za příštího předsednictví. Grazie Brita. Eh, precisiamo ancora... Qui, Brito. Ještě jednou připomínám, není žádný spěch, potřebujeme dos- dosáhnout kvalitní reformy. A je důležité, aby vyjednavači potře- pokračovali ve své práci, ale až budou mít pocit, že tato práce skončila, měla by následovat diskuze ve skupinách. Každý zpravodaj se vysloví na skupinách a pak na výboru, aby se ukázalo, jestli jsme schopni podpořit tuto dohodu. Pokud ano, pak tedy k dohodě dojde. Ale vždy je to podmíněno dohodou o finančních prostředcích. Oficiální hlasování bude v září nebo v říjnu. Bude poslední závěrečné hlasování o finanční perspektivě. A pak, eh, na, pak bude následovat hlasování na plenárce. Čili takto by měla probíhat, mělo probíhat politické zhodnocení práce vyjednavačů. Na zastraní koordinátorů padla žádost, aby vedoucí eh, představitelé skupin vyjádřili názory. Nyní Martin Ozling. Já, <clears throat> Musíme ještě dát najevo naši nelibost nad tím, eh, co včera většinově schválili koordinátoři, totiž, že pojedeme v pondělí do Lucemburska. Já zatím ještě nemám konkrétní plán, jak to má vlastně proběhnout. Irskému předsednictví eh, radě bych eh, samozřejmě přál úspěšné ukončení eh, předsednictví, ale my jsme pod takovým tlakem, že si nedovedu představit právě v rámci přímých pladeb, Eh, uzavřít dohodu někdy ve středu v noci, eh, nechat jej podepsat, eh, projít tím frakcemi a pak v pátek tomu říci, ano, skvěle, všichni to schvalujeme. My jako zelení jsme od prvopočátku varovali, abychom se nedostali, co by parlament pod tak silný tlak, že Eh, nakonec skutečně nebudeme schopni dostat eh, našim lisabonským právům. Já vůbec netuším, jak by to mělo příští týden proběhnout. Nemám, nemám zatím žádné termíny, vím pouze, že v pondělí by celé to vyjednávací mužstvo mělo být přepraveno eh, do Lucemburska autobusem a pak zase v pátek zpátky, ale to vlastně ani nejde, protože my tady nejsme eh, připraveni eh, na, na zavolání. Eh, musíme mít přesný termín, předem stanovený termín, na který se, nebo termínový kalendář, na který se může každý připravit. Máme každý své povinnosti v jednotlivých frakcí, i když jsme zpravodajové nebo stínoví zpravodajové a byť se to takto odsouhlasilo, nedá, neznamená to ještě, že i frakce to schválí. Já bych rád měl jasný plán, plán, termínový plán a e, dohodu, kdy, kde máme být a jak to celé má proběhnout. Ale pod takovým tlakem e, sjednávat nějakou rychlo dohodu, to považuji za neúnosné pro parlament. Martin, torno a ripetere ciò che ci siamo detti alla riunione dei coordinatori e che mi fa piacere che... Martin, ano, připomněl jste, co bylo řečeno na tom zasedání koordinátorů, ale je na nás, abychom rozhodli o harmonogramu. Vy jste součástí eh, vyjednávacího týmu, takže víte, že zítra nasleduje významný eh, trialog o přímých platbách. A teprve výsledek tohoto trialogu umožní Luisovi rozhodnout, zda stojí za to pokračovat v naději na další pokrok, anebo za je lepší od celé věci ustoupit. Harmonogram vytváříme sami mezi vyjednávacím týmem a výborem. Hlásí se ještě hodně lidí, ale já chci opravdu dát už dlouho slovo Michelu, Michelovi a Giovannimu, abychom eh, se seznámili s aktuální situací. Ještě paní Rans Garcia. Poi Patrán nevěš, poi aveva chiesto di nuovo... A, Patrán Neves. Prego, Rans. Avevo se... A ještě Ulrika. Patrau. <laughs> Děkuji, já chci vystoupit jménem paní Patrau. A chtěla bych se na jednu věc zeptat pana Kapulase. Týká se to záležitosti, která je podle mě důležitá. Jde o vnitřní konvergenci bylo by možné nás podrobněji informovat o tom, jak vypadá ta situace a dohoda mezi parlamentem a radou a je možné dosáhnout v této věci schody s radou, pokud jde o vnitřní konvergenci v rámci mandátu, který eh, zatím má Evropský parlament. Děkuji. Finiamo prima, Patrao. Děkuji, paní Patrau. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme tady diskutovali už otázce vnitřní konvergence a vnější konvergence a vím, že pan zpravodaj je velice dobře informován o situaci v Portugalsku, ale po, podle posledních informací, které jsme dostali ohledně vnitřní konvergence, bylo v sázce poměrně hodně. Alespoň pro některá odvětví ty náklady měly být poměrně značné. Mělo dojít ke značnému seškrtání dotací hlavně u mléka, což se dosti um, dotýká Portugalska mělo dojít eh, k, k značnému seškrtání dalších eh, podpor, což by vešl, eh, vedlo k velkému znejistění, pokud jde o udržitelnost a například by se to tady konkrétně v Portugalsku týkalo rýže, kdy bychom museli začít rýži dovážet. Chci tedy říci, že otázka konvergence je téma nesmírně komplikované a nás skutečně uh, velice znepokojuje. Teď eh, k mandátu. Myslím si, že mandát je ohledně této věci zcela jasný. Není to jediná eh, věc, o které se teď samozřejmě vyjednává, ale chci se zeptat, jak konkrétně s touto věcí vypadá ta situace. Děkuji. Nyní paní Girling, pak paní Rodus a pak Louis a pak Michel. Paulo, moje otázka se týká Moje otázka se týká i tebe jako předsedy výboru. Já nejsem koordinátorka a nemám ani informace o tom, co by se mělo příští týden konat, ale zaznamenala jsem mnoho fám a spekulací a jelikož mám ráda eh, transparentnost, chtěla bych vědět, co se vlastně v příštím týdnu odehraje. O Lucembursku jsem také jenom zaslechla v kuloárech. Chtěla bych konkrétně slyšet, co v příští týden proběhne, protože i můj terminový kalendář je již zaplněný vůbec nevím, jak bych si na to měla ještě vzít čas, takže potřebuji informaci, prosím. Ma, guarda, e, e, grazie Ulrike. Děkuji Ulrike. Tady se musíme vyslechnout názor našeho zpravodaje. Výsledek zítřejšího jednání zásadně ovlivní odpověď na vaši otázku. Těžko říct, jak to bude dnes, když zítra má proběhnout velice důležité zasedání, takže do té doby se nám asi nepodaří nějak pokročit a nebo něco vyřešit. Za okamžik dám Luisovi znovu slovo, takže se k tomu může vyjádřit, ale v eh, Jde o to, abychom se rozhodli, zda ty výsledky jsou pro nás uspokojivé, zda chceme pokračovat ve vyjednávání, ale bude to vyjednavací tým, který se k tomu vyjádří. A nyní paní Girling. Děkuji, pane předsedo. Mně se tady eh, zdá, že ty informace jsou dosti rozdílné, smíšené. Na jedné straně souhlasím s tím, že tento výbor nakonec bude o věci rozhodovat, na druhé straně směřujeme k situaci, kdy někdy příští týden, pokud možno, v rámci jednoho dne v Lucembursku. Doufáte, že dosáhnete dohody a tu pak tady předložíte ve výboru, ale problémy jsou často na úrovni detailů a pokud řeknete, že jsme dosáhli schody, tak to může být eh, dohoda de facto již prohlášena a nebude moci z této pozice couvnout. A pro malé politické strany je to dosti nepřijatelné, protože často nemáme dostatek pracovníků, abychom mohli v Lucembursku obstarat eh, toto rozsáhlé vyjednávání. Takže nakonec eh, možná budete obviněni z nedemokratického postupu, pokud nám nedáte dostatek času na to, abychom sami tu eh, dohodu posoudili. Děkuji. Pan předseda, doufám, Včera jsme tady měli dlouhé zasedání s koordinátory a zpravodaji a řekli jsme si, že budeme nadále vyjednávat, ale zatím jsme nerozhodli o ničem jiném, než o tom, že budeme ve vyjednávání pokračovat. A dnes eh, tady máme předestřen pouze ten fakt, že se všichni pokusíme dosáhnout v rámci schváleného mandátu maxima. Nikdo nepředjímá, kam se věci vyvinou a pokud nebudeme s výsledkem spokojeni, tak k dohodě nedojde a budeme ve vyjednáních pokračovat, pokračovat i za dalšího předsednictví. Takže skutečně eh, nikdo nic nepředjímá ohledně dalšího směřování vyjednávání. Irské předsednictví a komise vyjádřili své názory na to, že se snaží dosáhnout dohody, hovořili o určité možnosti dosažení dohody, ale ono také záleží na tom, jak se k tomu postaví naši vyjednavači. Ulrike. Promiň, Paolo, já nechci být nepříjemná, ale musím to vědět. Otázka jedna. Jede se do Lucemburku, ano či ne? Otázka druhá. Příští týden ve výboru. A povedeme diskusi, anebo B, bude výbor hlasovat, jak naložit s negociačním mandátem? Proběhne skutečné a opravdové hlasování? Je-li tomu tak, respektive já si přeji, abyste dospěli k rozumnému výsledku, ale mám za to, že pokud už musíte odjet do Lucemburku a v úterý večer budete to rozhodnout, možná až ve středu ráno, tak to přece vůbec není možné, abychom ve středu odpoledne eh, přijali ve výboru rozhodnutí. Je mi líto, já eh, se domnívám, že mám průměrnou inteligenci, ale ráda bych se na to podívala a prodiskutovala. Není přece možné, aby to, co jsem měla na mysli slovem fámy, eh, bylo předmětem hlasování ve výboru. A nyní chci konkrétně vědět, má se hlasovat nebo nemá se hlasovat. Musíte mít přece plán A anebo plán B pro příští týden. Allora, spero di essere ancora una volta più chiaro. Já se to pokusím ještě jednou vysvětlit ohledně toho, zda se pojede či nepojede do Lucemburska. Rozhodnutí bude záležet na tom, k čemu dojde zítra. Pokud bude kladný e, výsledek, tak můžeme souhlasit s pokračováním vyjednávání. Pokud ne, tak to předáme všecko litevskému předsednictví, počkáme na ně. Takže skutečně nemohu v tuto chvíli předjímat událostí, ke kterým ještě nedošlo. Je pochopitelně v zájmu všech, abychom dosáhli maxima v rámci mandátu, které schválilo plenární zasedání. A pokud bude o čem hlasovat, budeme hlasovat. Pokud se nám výsledek nebude líbit, tak samozřejmě eh, s ním souhlasit nebudeme. Teď Luis, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se pokusil teď trošku schladit horké hlavy. Už jsem říkal, pokud jde o rozvoj venkova, že tam už je to v podstatě všechno eh, hotové. A je to uspokojivé pro parlament a v souladu s naším mandátem výjima těch dvou věcí, o kterých jsem hovořil. Jsou tam ty dvě výjimky, které jsem zmínil, to znamená Jedna je ta politická záležitost, tedy že rada odmítá vyjednávat o základních záležitostech, eh, o kterých již rozhodl Evropský parlament. Jinými slovy, ignoruje skutečnost, že nám dnes platí Lisabonská smlouva. Jinak ta vyjednávání eh, probíhala poměrně hladce. Pokud jde o první pilíř, tam jsme dosáhli značného pokroku, například mladí farmáři mladí zemědělci. Tam eh, už se v podstatě shodujeme, stále trváme na tom, že ten systém musí být povinný, že pokud jde o aktivního zemědělce, tak tam už také máme definici odsouhlasenou, stejně jako drobní zemědělci, tam už je to v podstatě všechno také hotovo. Co se týče ozelenění, tam jsme dosáhli značného pokroku a jsme blízko konečného rozhodnutí co se týče vnitřní konvergence, eh, jak o tom hovořila eh, naše kolegyně, kterou to znepokojuje, mluvila o tom Ester a Maria, tak eh, i tam se to ubírá dobrým směrem. Komise připravila návrh velice blízký mandátu Evropského parlamentu. Mají návrh, který hovoří o mechanismu vnitřní konvergence, který je podobný vnější konvergenci, což by znamenalo, že žádný zemědělec nepřijde o více než 30 To by byla maximální ztráta, to maximální snížení. Zemědělci pod tímto průměrem v členských státech by i nadále zůstávali, dostávali průměru dané země, jenom ten, kdo je nad průměrem, tak utrpí ztrátu v maximální výši 30 Ale není to ještě definitivně odsouhlaseno. Nicméně to je poslední kompromisní návrh, který předložila komise a jak říkám, je velice blízký tomu, co si přeje také rada. Není to úplně dokonalé, ale skutečně se dohodě blížíme. Také se blížíme ke schodě, pokud jde o eh, provázané platby, procenta. Parlament chtěl 15%, rada chtěla 12%. Ehm, myslím, že mezi 12 a 15 najdeme nějakou zlatou střední cestu, nějaký kompromis. Ehm, také jsme blízko kompromisu, pokud jde o redistribuční platby. Šlo o navázání eh, platby na hektary. Teď jde o ten počet hektarů. My navrhujeme 50, rada 30 hektarů. Jsem si ovšem jist, že i tady dospějeme k nějakému kompromisu. Blížíme se schodě v celé řadě věcí a myslím, že to bude možné, pokud rada a komise projeví trochu flexibility. My jsme skutečně um, věrně našemu mandátu, dodržujeme ho, ale v sázce jsou další věci, že rada odmítne hovořit o tzv. národních obálkách, národních dotacích a že to je na ministrech eh, zemědělství, kteří k tomu mají mandát. Já si myslím, že tento postoj je spíše než urážlivý. Vypadá to, jako kdyby místo nás někdo rozhodoval, to podkopává důstojnost parlamentu. My musíme učinit eh, své rozhodnutí a ta možnost je buď se přidržet toho, co jsme už eh, dříve odsouhlasili, ale já Samozřejmě to chci všechno nejprve řádně projednat v rámci politických skupin, v rámci výboru a nakonec parlament musí vyjádřit svůj postoj k této věci. Rada chce vše uzavřít příští týden. Já si myslím, že to nakonec možné nebude, pokud se nebude vyjednávat o zásadních záležitostech, ačkoliv jsou to věci citlivé, to dobře víme. Víme, že došlo ke kompromisu mezi šefy států a vlád, ale my nechceme, aby se tady někdo pohrával se zemědělským rozpočtem. Ten rozpočet na zemědělství musí být takový, jak to rozhodl tým pro vyjednávání OVFR. A pak se bude diskutovat o rozdělení mezi členskými státy. Jak říkáme, máme zcela jasný mandát, který říká, že všechny členské státy eh, musí konvergovat mezi 30% a evropským průměrem. Rada schválila velice podobný mechanismus, eh, ale hovoří tam o 90% až 100% eh, průměru, což eh, si myslím, že je kompromis, který nebude příliš ovlivňovat dosavadní výše národních obálek, ale je potřeba, abychom o tom s radou vyjednavali a rada příliš ochotná k vyjednávání zatím není neustále tu otázku zastropování odkládá. Podobně tomu je, pokud jde o ty převody mezi pilíři. Ale my v parlamentu říkáme, že chceme umožnit transfer z druhého do prvního pilíře, pokud je země pod průměrem v prvním pilíři do výše 10%, potom by mohl být ten transfer, oni chtějí až 50% převodu, a pro některé eh, země 25%, eh, ale to je úplně vzdáleno našemu mandátu, další jiné návrhy zatím nepadly a neměli jsme možnost o tom vyjednávat. Je možné, že nakonec řeknou, že o těchto věcech vyjednávat nechtějí, a pak v poslední minutě eh, nás prostě vezmou pod krkem a řeknou, teď musíte podepsat nebo ne. Může to být až takto politicky eh, vyhrozen, vyhroceno. Ale u všech ostatních záležitostí si myslím po zítřejším trialogu, že skutečně eh, dojde k posunu, Paulo tak jako jsem vás dnes mohl informovat o tom rozvoji venkova, kromě těch dvou výjimek, jsme opravdu blízko schody. Zítra v rámci těch tří hodin, které máme, pokud bude rada komise aspoň trochu flexibilní, případně i my uděláme nějaké ústupky, tak doufám, že dosáhneme do schod, dohody a že budeme moci odjet do Lucemburska. Pak ještě jedna věc. Včera eh, koordinátoři na svém zasedání rozhodli, že v Lucembursku nebudeme rozhodovat to je základní dohoda koordinátorů. Pokud už pojedeme do Lucemburska, tak tam nic s radou přímo na místě nepodepíšeme. Veškeré dohody s radou budou uzavřeny a podepsány až v Bruselu, poté co proběhnou diskuze v rámci politických skupin a také ve výboru pro zemědělství. Takže pokud rada dosáhne mm, konečného rozhodnutí a bude to blízko našeho postoje, tak mm, si myslím, že bychom s tím potom měli souhlasit, protože jinak bude vina na nás, že nechceme dosáhnout kompromisu a ten tlak tady samozřejmě je poměrně obrovský na parlament, ale jak říkám, v Lucembursku přímo na místě nic odsouhlasovat nebudeme nejsme k tomu nijak vázáni, rozhodneme až v Bruselu. A ještě chci zdůraznit, že mě hodně znepokojuje to, co by se mohlo odehrát v diskuzích v politických skupinách po lucemburském vyjednávání. Já se dokážu představit, jak eh, zareaguje moje politická skupina, vím, jak funguje. Ono to bude asi podobné ve všech ostatních politických skupinách, kde budou značné rozdíly, rozkoly. Je potřeba to nějakým způsobem citlivě projednat. Pokud jde o věci, o kterých rada nechce diskutovat, tak eh, tady eh, se obávám, jak budou reagovat jednotlivé politické skupiny na tuto na tento postoj. Eh, vzhledem k tomu, že nás takto rada staví jaksi předhotovou věc a neumožňuje nám vyjednávat. To mě znepokojuje. Kolegové, teď dostane slovo Michel Dantan a Giovanni Lavia a pak eh, bude následovat rozprava. Takže Micheli, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Takže než se pustím do celého tématu, tak eh, trochu zrekapituluji, co se doteď řeklo. Tento balíček, v kterém v podstatě všechno se vším souvisí, je významným legislativním balíčkem. A myslím, že všichni eh, poslanci by měli být k dispozici, měli by se připravit na všechny možné situace příští týden. V pondělí a v úterý může dojít určitým věcem v Lucemburku a mohou tam být některé body k vyjasnění, pak je možné, že bude potřeba nový trialog ve středu, ve čtvrtek. Ale jakožto vyjednavač chci obrátit vaši pozornost k jedné praktické věci. V uplynulých měsících jsme strávili 200-250 hodin na různých eh, koordinačních jednáních, 50 hodin na trialozích. Takže jsme vyjednávacím týmem parlamentu, vyjednávacím týmem institucí. A v důsledku harmonogramu, tak eh, koncem příštího týdne se změní jeden z aktérů. Nesmíme si dělat žádné iluze. Příští týden nedospějeme k dohodě, protože s novým předsednictvím rady bude potřeba minimálně 3-4 týdny aby se zapracovali do tématu, aby se seznámili se eh, všemi aspekty toho, co už se projednalo. Takže já se vynasnažím věnovat veškerou energii, čas k tomu, abychom eh, dosáhli maximum příští týden, aniž bychom cokoliv obět, obětovali. Spíš než abychom museli pak s litevským předsednictvím, které jsme zatím eh, neviděli na zasedání, alespoň na mém trialogu, tam nebyli ale ani jako diváci, ani jako pozorovatele, takže abychom pak nemuseli s nimi začínat od nuly. Pojedeme do Lucemburku, budeme jednat, jak to půjde, pak vás pravíme o tom, jak to probíhalo, ale musíme mít určitou přizpůsobivost, flexibilitu. V posledních eh, dnech jsme řešili mnoho různých eh, dopisů a žádostí, které nás žádají, abychom dospěli k dohodě s poukazem na to, že už to trvalo dost dlouho. Takže tolik mé stanovisko z hlediska metodiky. Chci zúraznit, že v průběhu posledních trialogů minulý týden a včera jsme pokročili v řadě významných bodů. A ještě zbývá dořešit eh, zítra několik dalších bodů. Jsou to zejména otázky, které se týkaly producentských organizací a hospodářské soutěže. A pak otázka mléka. Pokud je o další otázky, eh, jak jsme na tom? 43.3 a uplatnění 43.3 po návrhu komise jsem eh, předložil návrh mezinstituční dohody, který nebyl přijat úplně nepřátelsky předsednictvím, ovšem je předmětem diskuzí v radě. Pokud jde o článek 43.3, tak myslím, že dospějeme k vyvážené dohodě v rámci lucemburského trialogu. Tím budeme schopni definitivně vyřešit vše, veškeré věci týkající se eh, bezpečnosti, intervenční ceny, eh, soukromé ukládání a také další věci, které se týkají eh, pomoci a některých dalších politik, například politiky cukerní. Pokud jde o programy pomoci, tak myslím, že tam jsme se dohodli na všem, kromě toho, kde to souvisí s 43.3. A dále pokud jde o operační programy, ovoce, zelenina. Tam jsme dospěli k dohodě. Pozice parlamentu byly podle mě zohledněny správně. Dále také, co se týče vína. Pokud jde o ta pěstební práva, tak tam jsme se řešili zejména tu právní stránku věci, a ještě zbývá harmonogram. I když včera jsme měli některé číselné údaje, na, které nevyvolali, eh, které vyvolaly polemiky, ale je vůle to řešit příští týden. K cukru, tedy k, pokud jde tedy o včelařství a včelaře, tak eh, tam jsme řešili otázku definic v jiném textu po té arbitráži konference předsedů. Pokud jde o cukr, tam jsme řečili zbývající technické otázky, zůstává ještě jedna otázka, která bude předmětem eh, diskuzí příští týden, a to je datum vstupu v platnosti nového režimu. A pokud jde o eh, vývozní náhrady, tak tam eh, došlo k přiblížení eh, postoji parlamentu. Pokud je o krizová opatření, tam jsme se také dohodli, kromě otázek mlíka, mléka. Eh, ještě k mléku. To je téma, kde existuje naprostý, naprostá patová situace. Je tady tedy ustanovení 556.1. Eh, eh, Hovořilo se tam o zvýšení objemu eh, másla, které bude předmětem nákupu za předem stanovené ceny. Herbert Hoffman předložil návrh k mléku z horských oblastí Dále otázka podpory spotřeby mléka. Toto všechno zatím rada odmítá. Odmítá diskutovat o jakýchkoliv otázkách souvisejících s mléčnými výrobky a tím pádem se to bude asi odsouvat na do budoucnost. Pokud jde o otázku ještě tedy mlék, související s mlékem, tak zítra se má hovořit o, o převodu otázek souvisejících s mlékem do dalších eh, oblastí nástrojů. My jsme už odhlasovali ten balíček o pomoci. Víme, že je to určitá etapa, ale v případě eh, krize pak nám to neumožní dostatečně řešit eh, krizi v mléčném sektoru, takže potřebujeme ještě něco navíc. Já jsem otevřen jakýmkoliv návrhům na řešení otázky mléčného sektoru, ale musí se tím otvírat nějaké reálné perspektivy. Jinak eh, myslím, že ten vyjednávací mandát, který jsem dostal, nebude eh, naplněn. Já vám, eh, já ještě chci poděkovat celému týmu, protože myslím, že až dosud se nám podařilo v atmosféře, jednat v atmosféře vzájemné důvěry a myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Molto bene, grazie Michele. Děkuji mnohokrát, eh, Michel, a nyní bude mít slovo Giovanni Lavia a pak přistoupíme k diskusi. Děkuji. Jedna předběžná otázka úvodem. I já jsem toho názoru, stejně tak jako Michel, že skutečně v těchto posledních týdnech jsme věci urychlili a to je pozitivní zejména proto, že nám to umožňuje ukončit naši práci a usilovat o e, případný kompromis. E, to také znamená, že práce je mm, velmi obtížná, protože jsme nuceni, jako například včera večer, e, vyjednávat dlouho do noci a navíc již nebylo k dispozici tlumočení, protože tam platí určité e, časové limity a zítra pak začínáme opět v 6 a možná, že v 10.11 ještě stále budeme e, vyjednávat s cílem e, dospět ke kompromisu. A my také dobře víme, že pokud práce eh, nebude uzavřena v tomto měsíci, eh, už eh, nebudeme mít naději, že v krátké době uzavřeme celý tento eh, materiál, protože příští předsednictví ještě vůbec není seznámeno eh, s touto prací. Takže eh, mám za to, že bychom měli zařadit vyšší rychlost a máme tady i dobrou spolupráci jednotlivých frakcí. Děkuji všem stínovým zpravodajům, všem kolegyním a kolegům, kteří nám ochotně pomáhají, kteří se k věci vyjadřují a zaují zaujímají svá stanoviska a eh, eh, udržují nás na správné cestě. Ve zprávě je několik prvků, za které odpovídám já a eh, o nichž ještě nedošlo ke, k, k dohodě, protože není možné dospět k tomu, co parlament chce. Parlament chce například zjednodušení a tady jsou e, e, aspekty, kde je zjednodušení možné, například systém časného varování, e, dále systém zjednodušení určitých záležitostí pro farmáře, dále určité odstupňování eh, eh, rizik a tak dále. Ale jsou zde i jiné aspekty, kde rada jednoduše neakceptuje naše pozice, například snížení počtu podniků. Rada eh, chce nadále postupovat tak jako dosud, ale my máme mandát a Eh, tvrdíme, že eh, ty agentury by měly mít omezeny na eh, minimum, a to platební agentury v obou pilířích, ale rada to vidí zcela jinak. To je téma stále otevřené a pravděpodobně se budeme muset tady střetnout v Lucemburku s našimi partnery na nejvyšší úrovni i s komisařem Čološem a předsedou rady. Dále krizová rezerva, to je další téma, které souvisí s rozhodnutím o víceletém finančním rámci. Ten návrh, který souvisí s tou rezervou, je velmi komplikovaný. Představte si, že tato rezerva byla původně e, naplánována tak, aby e, se to, že se to nacházelo mimo rubriku 2 rozpočtu. Nyní to ale opět spadá do rubriky 2 což má také dopad na rozpočtovou kázeň a přímé platby poněvadž jsme řekli, že chceme pro tuto rezervu 400 milionů eur a pokud ty peníze nebudou eh, využity, tak musí být vráceny těm zemědělcům, kteří se na tom finančně podíleli. To je eh, určitý pokus o eh, povinné zřízení fondu, ovšem na dobrovolné bázi. A pak Eh, tady panují ještě nejrůznější názorové eh, eh, rozdíly které možná dnes večer vyřešíme, ale Rada a komise musí také učinit ústupky. Nalezli jsme například dobrá řešení v oblasti kartografie a to nám umožňuje dosáhnout dobrou úroveň upřesňování. Dále máme i eh, rozumné návrhy ohledně sankcí, ale musíme se ještě domluvit na screeningu u jednotlivých sankcí. My jsme tam eh, řekli 30%, rada na to řekla ne, nikoli sankce by měla činit 25%. a pak 37,5%. Možná, že bychom mohli nalézt kompromis. Máme tady různé mezní hodnoty, zejména eh, v rámci prvotní aplikace. O tom ale musíme ještě hovořit i ve frakcích a hledat společnou linii. A pak jsou zde ještě další témata, kde je potřeba si to v diskusi vyjasnit, například pokud jde o eh, přizpůsobení. Eh, tady se rada projevila velmi otevřeně, řekla ano, můžeme nabídnout několik kompromisních eh, balíčků. A v mnoha případech se nám také podařilo prosadit aktiv přenesené působnosti, například rozpočtová kázeň a tak dále. Ale parlament měl eh, zůstat stranou v této věci a zůstali jsme stranou. Tudíž tady musíme přitlačit a nepřipustíme, aby tyto důležité otázky byly sjednány pouze mezi radou a komisí. I my chceme být vtaženi do toho procesu. To souvisí, rozpočtová kázeň souvisí i s naším jednávacím mandátem a myslím si, že dnes večer nám rada pootevře alespoň e, dvířka. E, to jsou tedy důležitá témata, která jsou na pořadu dne. A samozřejmě se o tom musíme bavit a bude-li kompromis na obzoru, tak jej napřed eh, musíme projednat ve, frakci, ve frakcích, protože v jednotlivých frakcích panují rozdíly. To je nutno přísnat a poté to musíme přenést eh, na půdu Agri a musíme se tázat, zda ta dohoda, která byla dosažena, eh, je dobrá a eh, nosná, či nikoliv. A teprve poté, co je toto vše rozhodnuto, přistoupíme ke schvalování. Děkuji, říká předseda. Nyní se přihlásilo do diskuse mnoho kolegů a já vás prosím o stručnost Nicholson. Uh, Děkuji. Nebudu zabíhat do žádných eh, podrobností, protože pan zpravodaj už to všechno správně pojednal, ale zaznělo tady slovo fáma. A ono, když fámu jednou slyšíte a pak ji slyšíte po druhé a po třetí, tak ona tak jakoby narůstá a, a narůstá a zesiluje. Já myslím, že v tuto chvíli je jistá pouze jedna věc a to, že koordinátoři a spravodaj a stínoví spravodajové vyrazí autobusem v pondělí ráno z Bruselu do Lucemburska, ale přitom vůbec nemáme představu, kdy se vrátí zpátky. Uh, a ti, kdo mají štěstí, pan Danta na další, kdo si už eh, stihli zabukovat hotel, tak eh, skutečně jsou na tom dobře, ti mají štěstí, ale co my ostatní? Každopádně v tuto chvíli tedy není mnoho jistého, kromě této jediné věci, Já osobně mám pocit, že nejsme pod žádným tlakem, že bychom měli cokoliv podepisovat eh, či odsouhlasovat. Já sám radši se nedohodnu na ničem, než abychom něco uspěchali anebo eh, nedostatečně promysleli. Zatím si stojím dál a také musím říci, že jakožto koordinátor nesouhlasím eh, s se špatnou taktikou eh, vyjednávání. Já myslím, že bychom neměli odjíždět do Lucemburska, že to nebylo dobré rozhodnutí, ale ať už toho vzejde cokoliv, tak eh, to rozhodnutí musí být v pořádku. Nesmíme se nechat dostat pod tlak. Já sám nemám pocit, že by nějaký tlak tady existoval. Mohu pouze říci, že když jednáme s komisí a s, s radou. Vyjou to odborníci, dělají to roky a to musíme vědět. A mě to trochu děsí na celém tom procesu. A tak asi nejlepší rada, kterou bych dal poslancům, kteří váhají, co udělat eh, příští týden, je velice dobře eh, si to rozvážit. Stejně za to nedostaneme asi příliš mnoho kreditu. Já osobně chci pouze eh, pro SZP kvalitní, kvalitní dohodu, jiná dohoda pro mě je nepřijatelná. Děkuji. Grazie Jim. Herbert. Děkuji. Jim Herbert Dorfman a poté eh, pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zaměřit na to, co uvedl pan Kapolos Santos, eh, protože mám eh, velké starosti. O některých argumentech se vůbec nediskutuje. Zjevně tady rozhodují šéfové státu a vlád. Určitá témata vůbec eh, nejsou projednávána. To je politická problematika. Pokud to připustíme, tak to bude závažný problém, který nás bude zatěžovat i v budoucnu, protože to znamená, že Evropský parlament e, se smí starat o e, lecos, ale jakmile jde na lámání chleba, tak parlament nemá co říct. A to po mém soudu není přijatelné. E, parlament tady musí vystupovat rozhodněji. Není přijatelné něco takového připouštět a e, dohodnout, co na, dohodnout se na tomto základu. Pokud jde o cestování do Lucemburku, tam není jenom e, problémem ubytování v hotelech. Je nutno samozřejmě si to trošku zorganizovat. A já se budu řídit tím, e, co rozhodnou koordinátoři, ale Dovolte, abych zopakoval to, co uvedl již kolega Gerling nebo kolegyně Gerling, jsme vystaveni politickému tlaku ze strany irského předsednictví. Irské předsednictví v těchto dvou velkých materiálech chce vykázat úspěch. To souvisí s víceletým finančním rámcem a to je pro irské předsednictví velmi důležité. Panuje nebezpečí, že rada příští týden bude konstatovat, ano, dospěli jsme k dohodě. Toto nebezpečí tady je a e, na to musíme dávat pozor, protože jakmile rada bude avizovat dohodu, která v podstatě neexistuje, budeme mít e, velký problém pro budoucnost, pro budoucí postupy, a pracovní procesy, ale také e, ve vztahu k tomuto tématu, což bude v konečném důsledku špatně pro zemědělce, protože zemědělce zemědělci potřebují jasné slovo, ale jak to vypadá dříve nebo později, nebudou eh, eh, rozumět ničemu. Než dám slovo panu Šmitovi, chci upřestit, Herberte, jednu věc. Parlament vyjednává o víceletém finančním rámci. Nejsme to my, ale Böge a Kalfin, to jsou naši dva vyjednavači pro parlament eh, na úrovni eh, víceletého finančního rámce a tam se také diskutuje o finančním výhledu, eh, všechno tam bude nadneseno, ale je to choulostivé téma. My zde chceme mít možnost hovořit o všem a do všeho, co eh, jakkoliv souvisí se zemědělstvím. Eh, eh, zastropování, konvergence, externí, interní nástroje a tak dále. Máme tady závažný politický problém, který se týká parlamentu jako takového. Samozřejmě existuje zde prostor pro jednání pro všechno. Kolega Schmidt. Děkuji, myslím, že to byla velmi užitečná diskuze a chci vyzvihnout úsilí všech našich eh, zpravodajů, stínových zpravodajů. Myslím, že jsme dosáhli skutečně eh, skvělých výsledků a jinak, eh, pokud jde o lucemburské jednání, tak to bylo určitě tady vnímání nebo obava, že můžeme být vlačeni na poslední chvíli do nějaké dohody, ale takhle my prostě nefungujeme v této sněmovně. A jestliže byla obava, že by tady tedy byla pak nějaká tisková konference Mission eh, Accomplished, že byl dosažen nějaký, nějaká mega dohoda, která by pak byla vnucena na parlament, tak my jsme eh, jasně dali nebo, že něco takového není možné. Takže cokoliv bude dosaženo eh, v, v Lucembursku bude pouze za podmínek, že to bude stát za to, ale samozřejmě, že jsme dali najevo, že jsme schopni být flexibilní, ale také velice tvrdí. A máme v rámci Lisabonské smlouvy určité pravomoci, existuje proces, který musíme respektovat a který musí být dodržen. A pokud jde o ten tlak na jirské předsednictví s tím, že se bude měnit předsednictví a přijde litevské, to je samozřejmě problém, ale není to jediný problém. Eh, jakékoliv, jak prozatímní jakákoliv prozatímní dohoda je pouze prozatímní, než ji schválí tento parlament. Takže to, že nás někdo donutí, eh, dotlačí k nějaké náhlé dohodě, to je iluze. Toto očekávání by eh, mělo být sníženo. Největší problém je v důsledku průtahu eh, víceletého právního rámce, ale to souvisí velmi úzce s tím, co se děje na poli reformy ZP. Takže nějaká dohoda je na dohled, ale souvisí to s MFF. Připravme se na příští týden, abychom ukázali, že jsme flexibilní, ale trošku omezme ta očekávání nějaké splněné mise, protože k tomu nutně nedojde. Molto bene, grazie. Děkuji, výborně, pane Šmity, Šmite. Nebude žádná tisková konference dříve než se náš výbor k tomuto politickému koncenzu eh, nevyjádří. Brita Reimers. Dobře, pak eh, příští týden nebude žádná tisková konference, protože ALDE frakce nebude v Bruselu přítomna. To znamená, já nemohu provést tu diskusi ve frakci příští týden. A mm, to by se také eh, mělo zmínit, eh, protože ty, ta zasedání frakcí se dlouhodobě dopředu avizují parlamentu a příští týden tady ALDE frakce nebude. Jak to mám logisticky pak zvládnout, když navíc budu v zahraničí? A Eh, jak provést eh, vhodný briefing, včetně diskuse ve skupině, když to prostě ani prostorově, ani dopravně není možné. To je první věc. Druhá věc je to, že ani eh, všichni členové výboru nebudou k dispozici. a řeknete-li, nabídnete-li, že tady budou náhradníci, ani ti nemusí být nutně přítomní, pokud nejsou členy vyjednávacího týmu, protože eh, tady nebude ani ta frakce, jak jsem uvedla. A pak ještě chci upozornit na to, co, na co narážím již eh, týdny. Máme menší frakce, které nemají tolik spolupracovníků a musí pracovat na několika materiálech. Současně jsou vystaveni obrovskému tlaku. Musím tady skutečně eh, obhájit tyto pracovníky. Nevím, jak by to měli zvládat zvládat. A také nevím, jak v Lucemburku máme probírat jednu zprávu za druhou, podle, eh, eh, pokud to neproběhne forma, ve formátu parlamentu, tak to mm, proběhne ve formátu trialogu, ale to je nemožné. Bez spolupracovníků, asistentů není možné pozitivně pracovat v rámci trialogu a samozřejmě, že to nevede k prohlubování důvěry ani uvnitř parlamentu. My nejsme pod časovým tlakem. My příští týden kde nemusíme nic uzavírat. A je v skutku možné to udělat až pod litevským předsednictvím. A problém, že se e, rada mění, není problémem e, parlamentu, ale rady, e, pokud jde o ten lisabonský vztah. To není náš problém. Jak to oni vyřeší a jak zajistí plynulý přechod těchto jednání, to také není naše odpovědnost. Je to odpovědnost členských zemí, které si to sami řeší a upravují. Děkuji. Poi Patra... Nyní Iráče, prosím. Děkuji, myslím, že je logické a normální, že v takovéto fázi eh, se nám z toho všeho začíná točit hlava a nevíme přesně, v jaké fáze vyjednávání jsme, zda se už úplně blížíme ke konci nebo ne. Já si myslím, že předně je třeba si říci, že to je zcela logické, zcela normální, že je běžné, že máme tyto pocity, které tady zažíváme, ale eh, pak chci vyjasnit ještě několik dalších věcí. Samozřejmě, že není potřeba spěchat. Podle mě to je úplně jasné. Na druhé straně ovšem si myslím, že musíme být odpovědní a vědět, že v současné době se ocitáme v určité situaci a že máme určitou roli jako parlament. To chci říci, protože je logické a normální, že eh, v radě se sejde 27 ministrů zemědělství, mají určit mají kompetenci všichni společně vyjednávat a pro ně je to mnohem snažší než eh, to vyjednávání tady v parlamentu, kde máme jeden vyjednavací tým, který následně se musí zodpovídat tady v našem výboru, zároveň musí získat většinu v parlamentu, takže za takové situace my se musíme mm, přizpůsobit. Je to poprvé, kdy jsme spoluzákonodárci v této oblasti, takže si myslím, že je třeba si uvědomit, že máme určitou odpovědnost v této oblasti. Druhá věc. Toto není první věc, kde jsme spolu zákonodárci, víme, jak tento proces funguje, víme, že se před měsícem už byla dosažena určitá politická schoda mezi radou a parlamentem, pokud jde o reformu rybolovu a že to bylo prodáno určitou eh, formou do sdělovacích prostředků, ale každopádně eh, to bylo tak, že vyjednavací tým parlamentu souhlasil s radou, přistoupil na dohodu na určitý postoj, který následně byl ratifikován ve výboru pro rybolov parlamentu a který se ještě musí ratifikovat, jakoby potvrdit na plenárním zasedání Evropského parlamentu. To je zcela běžný postup, běžný proces a mezi tím jsme ve sdělovacích prostředcích prostředcích viděli určité informace ještě předtím, než vůbec hlasoval výbor pro Libolov, že už bylo dosaženo schody. Dobře, to je e, sice jedna věc, ale je to určitá interpretace a my víme, jak ten proces má vypadat. Takže vyjednavací tým velice dobře chápe svou odpovědnost a ví, že má určitý prostor pro hledání konsenzu. Já jsem se ptala, ptala kolegů i novinářů, zda si myslí, že rada nakonec eh, se posune eh, k vzájemné eh, schodě. Já myslím, že k tomu posunu skutečně dojde v případě vnitřní konvergence přímých plateb, vázané podpory, ekologizace. Tam už vidíme všude posun směrem ke schodě a je ale jasné, že je potřeba ty ústupky provádět na obou stranách, blížit se nějakému kompromisnímu eh, středu, ale v každém případě, jak už jsem říkala, musíme mít eh, manevrovací prostor. A poslední věc. Pamatujme na to, že při tomto vyjednávání. To, co vyjednavací tým, zpravodaj, stínoví zpravodajové vyjednávají, to je vyjednávání na základě eh, hlasování, které proběhlo na plenárním zasedání. Nejde o naše osobní postoje, postoje jednotlivců a výsledek nebude to, co se líbí mně osobně nebo s čím souhlasím já, protože to nejvíce odpovídá mému původnímu postoji k této reformě. To bychom se nikam nedostali, k žádné schodě bychom nedospěli. Samozřejmě, že musíme být eh, do určité míry loajální a uvědomit si, že základem pro vyjednávání je postoj, který v, eh, v Dubnu schválilo plenární zasedání Evropského parlamentu. Takže samozřejmě, že i rada musí usilovat o dohodu, to znamená, že musí dělat určité ústupky, ale i my musíme dát určitý prostor pro takovéto ústupky a musíme si uvědomit naši odpovědnost, kterou jakožto parlament máme a Dále musíme vědět, že poslední krok, poslední slovo má plenární zasedání Evropského parlamentu. To musí vědět zcela jasně náš, náš vyjednavací tým i náš výbor. Děkuji. Děkuji, Ráče. Děkuji, Radče. Já myslím, že se vyjasnila jednu velice důležitou věc, na kterou nesmíme zapomínat, a to, že náš výbor bude formálně hlasovat eh, po té, co dojde ke schválení VFR pokud k tomu dojde, a pak eh, bude ještě následovat hlasování eh, v, na plenárním zasedání. Nyní paní Petrau, pak paní McGuinness. Stručně, prosím. Děkuji. Pokusím se o stručnost. Za prvé chci říci, že souhlasím se znepokojením svých kolegů, nebudu to všem opakovat. Spíše bych poukázala na jeden sektor, který tady zazněl, když mluvil Michel a to je pro mě velice důležité. Kolegy, jde mi o um, sektor mléka a mléčných výrobků. Tady se názory docela různí v našem výboru, kdy jsme diskutovali eh, o kvótách, či o tom, zda kvóty mají být, či nikoliv. Neschodli jsme se, ale na čem jsme se shodli, je to, že je potřeba tento sektor regulovat. Je to odvětví, které prochází cyklickou krizí. O tom všichni víme. A v okamžiku krize to má bezprostřední dopad nejenom na výrobce, ale vlastně na celé zemědělství, na oblast venkova a také jsme se shodli na tom, že ve, na stále liberalizovanějším trhu, který se stále více přizpůsobuje poptávce, potřebujeme mít v dispozici nějaký ochranný mechanismus. Na tom se náš výbor shodnul. Myslím si, že toto rozhodnutí výboru bylo dosti minimalistické, mohu-li to tak říci. Jednalo se v zásadě o řešení, které spočívá eh, v tom, že nabízíme minimální úroveň ochrany Eh, produkci mléka. A jde o mm, ochranu sektoru mléka napříč Evropou. Ale znepokojuje mě to, co teď dělá rada. V podstatě jsme svědky totálního zablokování situace a s tím nemůžeme souhlasit. zopakuji, co řekli kolegové přede mnou, a to, že musíme dodržet mandát eh, parlamentu. Je to velice jasný mandát a toho se musíme přidržet. Nebylo totiž jednoduché eh, toho koncenzu dosáhnout. Jedná se přitom o odvětví, kde se názory hodně různí, takže když už ten mandát máme, je to věc, která nás sjednocuje, sjednocuje a Eh, musíme ten mandát eh, za každou cenu dodržet. Děkuji. Děkuji, paní McGuinness, prosím. Děkuji. Děkuji. A děkuji zpravodajům. Eh, zejména svému dobrému příteli panu Niklasanovi. chci říct, ta myšlenka, že Rada a komise mají více zkušeností než my, ta padla, protože jsme skutečně odvedli skvělou práci v našem eh, jednání a také to dokazuje to, že rada eh, nám vyšla vstříc a pohnula se eh, směrem, který jsme vytyčili my. Ale i komise se musí trochu pohnout. To znamená, je, tu, je to skutečný trojuhelník. Teď se nacházíme v určitém stádiu jednání. Já myslím, že nikdo není z to předpokládat a předvídat, co se stane. Všichni se v dobré vůli snažíme dospět k závěru. Jestli je to však skutečný závěr, nebo jestli je to dočasná dohoda, to všechno je zatím otevřené. Občas čtu Twitter a tam se píše, že eh, tedy eh, poslanci teď se snaží ukázat svou sílu, své svaly a eh, že to je důležitější než dosažení dohody. Ale já myslím, že skutečně je důležité, že Lisabonská smlouva nám uděluje ty určité pravomoci. Víte, že já jsem eh, z Irska, takže bych měla podporovat rad, radu. Ale není to tak, protože jsem irskou členkou Evropského parlamentu a svou politickou zodpovědnost beru velmi vážně a to je chránit i zájmy parlamentu. Největším eh, problémem nebo velkým problémem je víceletý právní rámec, protože v reformě společné zemědělské politiky jsou zapracovány určité finanční otázky. Kolegové musí vědět, co se děje. Ti z nás, kdo se na tom podílí každý den, by vás možná měli více informovat. Často jsme nebyli schopni vůbec opustit vyjednávací stůl, ale posledních dvou týdnech jsme opravdu zaznamenali velký pokrok. Také jsme se samozřejmě eh, hašteřili i mezi sebou, ale to je běžná součást takového procesu. Pokud tento proces bude pokračovat i v dalších dnech, tak eh, vidím určitou jiskru naděje. Ale zdaleka si nejsem jistá, co z Lucemburku vzejde, jestli eh, to bude dotaženo nebo ne, ale myslím, že dlužíme zemědělcům nějakou dohodu. Byla bych ráda, kdybychom jim byli schopni říci, dosáhli jsme dohody a že už mají jistotu. Ovšem neuzavřeme dohodu tím, že bychom nějakým způsobem zaprodali tento parlament nebo že bychom snížili naše pravomoci. Jsme rovni s radou a klidně eh, to pošlete na Twitter. Zástupci Evropského parlamentu byli se účastnili ve všech kolech jednání. A vložili jsme do toho velké úsilí a nepustíme to na konci v, nějakém, v nějaké temné místnosti pozdě v noci. Možná bychom radu mohli eh, zatáhnout do nějaké místnosti a přinutit je, aby něco podepsali. Děkuji. A nyní pan Des, pana pak pan Hosling. Děkuji. Paule, já to zestručním. Za prvé chci jménem celé své frakce poděkovat všem stínovým a e, e ostatním zpravodajům i spolupracovníkům za e, odvědenou práci. E, bylo to ohromné angažmá, které e, jsme zde zaznamenali. Já mohu mnohé z toho, co zde zaznělo, podtrhnout, ale u toho slovíčka dohoda musíme být velmi obezřetní v Lucemburku. Jakmile výjde ven toto slovo dohoda a my jsme ještě nic nerozhodli, tak to může vyvolávat celá nesprávný dojem, zejména u našich kolegů ve Frank- frakcích. Musíme se s nimi poradit napřed a teprve poté, když o tom budeme hlasovat ve výboru, ve frakcích a ve výboru můžeme hovořit o dohodě. Pokud jde o situaci v rámci finančního plánování, eh, domnívám se, že konečné rozhodnutí o eh, zemědělské reformě můžeme učinit až poté, co budeme mít jasno ohledně financování, co financování bude eh, jaksi posvěceno teprv, a proto i konečné hlasování může proběhnout až po dosažení finanční dohody. Pokud jde o kompromis, tady eh, eh, musím eh, trochu namítnout vůči tomu, co zde zaznělo. My máme silný mandát, protože jsme již byli v plénu, ale musíme-li nalézat kompromisy, pak je nutno tu či tam ustoupit ze svých pozic Eh, jestliže eh, ze 100% budeme trvat na své pozici a rada totež, eh, pak nedojde ke kompromisu. Neznamená to, že nemůžeme my musíme ustoupit také trochu z našich pozic. Nemůžeme na nich stoprocentně trvat. A musíme se snažit o to, abychom prosadili to podstatné. Tady James Nicholson zmínil problematiku hotelu v Lucemburku. Já jsem se domníval, že tam budeme pouze v pondělí. Původně to znělo tak, že se eh, tam eh, v pondělí dostaneme a ten týžden se pak vrátíme. Tím pádem bychom nemuseli objednávat hotely. Děkuji. Eh, non c'è nessuna programma di trattenerci oltre il Není žádný, nemáme žádný záměr zůstávat tam později, ještě déle tedy než pondělí. Martin? Ja, lieber Albert Des. Milý Desi, my přesně nevíme, eh, jak se rozhodnou v pondělí ty velké frakce. A nutno říci, že včera na zasedání koordinátorů byly malé frakce zajedno, že ty velké se ještě dohodnou ale samozřejmě malé frakce to mají obtížné z hlediska eh, své, eh, svého pracovního zázemí, abychom najednou vedli tři trialogy, abychom seděli v Lucemburku a neměli ani přístup k internetu a vůbec nevíme, kam se dostaneme za dveře nebo předevče, přede dveře. Prostě pracovní podmínky jsou nepřijatelné. My jsme se na schůzi tria, eh, koordinátorů dohodli, že trialogy proběhnou v Bruselu. A to, co děláme nyní, a co jsem kritizoval i včera, prostě ustupujeme eh, tlaku rady. Rada diktuje agendu. My ani nevíme, co bude na programu příští týden. A prostě hrajeme hru, kterou rada praktikuje již po léta podle hesla budeme čekat tak dlouho eh, v rámci dohodovacího řízení, až první zas usne a e, pak to dohodneme, pak to nějak. E, my vždycky, e, zdá se, táhneme za kratší konec a jsme v nevýhodě, ale pro nás, pro zpravodaje a stínové zpravodaje je to nepřijatelné a nemůžeme za to od nést odpovědnost vůči kolegům. Nesmíme hrát tu hru e, e, rady. Chceme-li, dobře, je to rozhodnutí velkých frakcí, ty to včera takto rozhodli, ale bude to mít pak dopad na vše, co se stane na příště. Jestliže si to takto eh, určíme, pak to bude mít dopad na mm, budoucnost. Budeme se vždy odvolávat na tento precedens a eh, nebude to hm, vedlejší záležitost, ale zásadní. Je nutno skutečně eh, se zaměřit na mandát a nesmíme akceptovat když se říká, vše je otevřeno, Paule. My si musíme, musíme trvat na tom, aby nám ta agenda byla jasně předestřena, abychom předem věděli, um, oč půjde. My nemůžeme dohodnout něco, k čemu nemáme mandát nebo podporu frakcí. Spravodajové eh, tady říkají, e, stojíme těsně před dohodou. Promiňte, já nemám dojem, že bychom už zítra mohli něco podepisovat. Co když zítra rada prohlásí, že o některých bodech vůbec nehodlá jednat? Eh, že se na tom eh, dohodli šéfové státu a vlád takto. Jak pak budeme reagovat? Eh, eh, pouze pokrčíme rameny a přejdeme k běžné rutině, pak to dopadne jako u finančního výhledu, kdy nakonec jsme také nemohli už nic velmi měnit. Takže já myslím, že i my bychom měli trvat na agendě pro příští týden. Já neakceptuji, abychom příští týden eh, cestoval do Lucemburku a eh, v noci se nebo ráno se probudil někde v kavárně, protože eh, nedostanu hotel. To ne, tady nesouhlasím. Ano, dobrá, děkuji. Paní Kalniete, děkuji. Já bych chtěla říct, že chovám nesmírný obdiv k našim vyjednavačům, k jejich eh, vytrvalosti, k jejich kompetencím. Ale myslím, že nejen my v Evropském parlamentu jsme si vědomi toho, že dojde ke změně předsednictví a příští předsednictví možná nemá takové zkušenosti jako irské předsednictví. Víme, že by to mohlo vést k prodlevám, ale ví to i rada i oni jsou pod tlakem. A mně se líbilo to, co tu zaznělo, že jsme si v této hře rovni. Oba o, jsme pod stejným tlakem. Já se domnívám, že oni se budou pokoušet o to tež, to znamená vynakládat tlak, ale pak uvidí, že si stojíme na svém, s plnou důstojností, zároveň jsme flexibilní. Pokud to uvidí, myslím, že opustí svou pozici, protože ten tlak bude vynakládán i na ně a budou více nakloněni kompromisu. Příští týden bude v tomto rozhodující. Příští týden je oknem příležitosti pro dosažení dohody. Dohody, která zohlední hlavní pozice Evropského parlamentu. Mně se nelíbí, že evropští zemědělci by měli být rukojmími nějaké hry o moc mezi parlamentem a radou. Přeji vám mnoho štěstí v Lucemburku. Nepodepišujte jen tak, eh, naopak přijmujte radu, ať podepíše. Příští týden by mohl být eh, bodem obratu. Grazie Sandra. E la parola a... Děkuji. A slovo teď dostane Andrew a pak další. Oui, merci, président. Děkuji já si myslím, že prožíváme zlomový okamžik tohoto legislativního období. Může to být eh, skutečně nejsilnější eh, bod a období. A není to jenom eh, boj mezi parlamentem a radou, jde o důvěryhodnost parlamentu. Výsledek je takový, že se musíme zhostit své pravomoci spolurozhodování. Ale je těžké odhadnout eh, stav jednání. Trelog eh, začal v květnu, teď už trvá vlastně, eh, už trvá vlastně dva měsíce, nebo a jak tu bylo řečeno, je důležité, abychom to zvládli ještě za jirského předsednictví ale nemůžeme to učinit za jakoukoliv cenu. Jak to říká Luis. Máme pocit, že už jsme se v některých věcech tam skoro dobrali řešení. Třeba pokud jde o zastropování, pokud jde o flexibilitu. Jsme tam skoro na, jsme skoro na konci, jenže je to skoro. A dva měsíce jsme v této situaci. Čili jde o to, aby se toto skoro ještě zmenšilo. A já se domnívám, že musíme být nesmírně bdělí. Ano, měli bychom dospět k dohodě rychle, ale ne jen tak. Ne jakkoliv. Budeme mít nové předsednictví. Ale uvědomme si, tady jde o reformu společné zemědělské politiky. To 40% evropského rozpočtu. Je to klíčový okamžik je z hlediska demokracie. Zasvětili jsme tomu obrovskou přípravnou práci, hovořili jsme o celkové vizi té reformy, hlasovali jsme o tom mezi sebou na eh, plenárním zasedání. Každý máme svůj mandát. Měli bychom skutečně jít až do důsledku, až do konce. Zítřejší trialogy můžou, mohou být klíčové. Co se teď když se podívám na to, co se děje v posledních měsících, tak myslím, že nebudeme ještě dostatečně blízko. Čili jde o to, jestli to bude nějaký pokus urychlit celý proces nezodpovědným způsobem. Myslím, že bychom měli být vdělí, pokud je o důvěryhodnost Evropského parlamentu. Pokud se to bude muset prodloužit, budeme se muset zhostit naší zodpovědnosti. Subito ad Albert eh, l'intervento di... Děkuji a dávám hned slovo Albertu eh, Desovi, eh, ale přece přesto musím ještě něco dodat. Za prvé nasledující 22 poslanců, zpravodajů, stínových zpravodajů eh, jsou součástí eh, vyjednávacího týmu. Vedli jsme asi 35 trialogů, asi 250 vyjednávacích hodin, někdo to takto odhadl. Já již mám jistou zkušenost s radou v některých eh, případech, respektive v určité době jsem byl ministrem zemědělství. Stojíme tady pod tlakem, to je pravda, ale i rada je vystavena tlaku, nejenom parlament a i komise eh, je pod tlakem. Je to eh, hra, kterou hrajeme eh, všichni tři. Je to nová zkušenost pro parlament, ale i pro ty ostatní, protože spolurozhodování jsme již provedli ve dvou kapitolách, mléko a kvalita, ale nyní jde o reformu společné zemědělské politiky, která představuje asi 40 evropského rozpočtu. A já se domnívám, že Evropský parlament tady musí promluvit silným hlasem a Eh, skutečně eh, si zajistit sluch, takže eh, musíme být ale také ochotní ke kompromisu. Pan Des. Děkuji. A děkuji. Já navazuji na to, co řekl kolega přede mnou. Nesmíme se nechat stavět pod časový tlak pokud se absolutně nepovede, abychom do 30 června byly hotovy. Nikde v Lisabonských smlouvách není psáno, že Rada nesmí pověřit irské předsednictví, aby spolu s novým litevským předsednictvím dovedla jednání k závěru. Pokud to bude trvat o 13 eh, či 14 dnů déle, tak to vůbec nevadí, pokud se za irského předsednictví nedobereme shody. Technicky je možné, aby tatáž delegace ještě o týden či o dva vyjednávala déle. Já samozřejmě nechci nic nic oddalovat, ale než eh, se dohodnout za každou cenu, musí být tady další možnost, o které budeme diskutovat. Děkuji. Alberte, ancora una volta Michel Dantin. Děkuji vám, pane Dese. Nyní pan Dantan. Jen bych chtěl upřesnit jednu věc. Hodně jsme tu mluvili o irském předsednictví. To je to předsednictví, které s námi vyjednává ale já tady chci veřejně dosvědčit, že irské předsednictví se hodně vynasnažilo o dosažení kompromisu. Pokud existuje nějaký blok, nějaká patová situace, tak je to na úrovni rady, kdy některé státy se odmítají pohnout, využívají určitých hrozeb, blokovací menšiny a podobně. A samozřejmě, že i Eh, parlament může využít takovéto blokovací menšiny v případě, že se tyto státy nepohnou. Grazie, Michel. Adesso... Děkuji ti, Micheli. Děkuji všem za tuto velice užitečnou a důležitou diskuzi. Teď přeskočíme bod 7 eh, se souhlasem pana Sikirského a přejdeme rovnou k osmičce, protože čas pracuje proti nám. Takže sedmičku projednáme na příštím zasedání výboru. Teď se podíváme na studii, která se týká možných účinků přímých pladeb v rámci nové SZP na trh s půdou v Evropské unii. Máme zpracovanou studii, kterou připravila Katolická univerzita v Lovani. Máme tady pana profesora Svinena. Předám mu tedy slovo a doufám, že se vejde do 15 až 20 minut, abychom měli ještě dostatek času na následnou diskuzi. Prosím. Uh, thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za pozvání na vaše zasedání. Ehm, mrzí mě, že musím přerušovat nesmírně zajímavou diskuzi, která se tu odehrávala, která je velice důležitá pro budoucnost Evropy. Já už jsem v životě absolvovala řadu prezentací, ale tato je poměrně náročná, protože, jak ehm, vidíte, tak téměř všechny závěry k že dospíváme jsou něčím podmíněné. A to proto, že Tady je SZP, jednotný trh, eh, eh, potravinářské, zemědělské výroby, ale přitom neexistuje eh, systém hodnocení půdy v Evropské unii z hlediska cen, z hlediska využívání, jak se neexistuje nějaký celkový evropský systém. Podobně o, pokud jde o modely přímých plateb nebo implementace systému, se situace hodně liší. My jsme měli posoudit možné účinky reformy SZP na přímé platby, pokud jde o trhy s půdou. A jak už jsem říkal, my jsme měřili tyto účinky, ale je to velice komplikované, protože jsou tady obrovské rozdíly, pokud jde o provádění přímých plateb. Kromě toho máme k dispozici málo údajů a jak dokládá vaše dnešní diskuze, nevíme vlastně, jak přesně bude reforma SZP vypadat, takže těžko předvídat něco, o čem se teprve bude rozhodovat. Takže z těchto všech důvodů jsme se více zaměřili na koncepční analýzu a naše prognozy vycházejí z této koncepční analýzy. Podívejme se společně teď eh, na některé záležitosti. Projdu to skutečně velice rychle, protože máme málo času a navíc jste o tom jistě velice dobře informováni. Existuje systém přímých plateb eh, a tady je důležité si uvědomit, že jsou to oddělené platby od produkce, ale nejsou oddělené od používání, od využití půdy, což je důležité, protože to vede ke kapitalizaci půdy a navýšení hodnoty půdy. Asi víte, že se to implementuje různou metodou. Je to eh, režim jednotné platby SPS ve starších členských státech a režim jednotné platby na plochu SAPS eh, v nových členských státech. Myslím, že znáte tyto dva systémy. Eh, SAP se od SPS liší nároky, kde nároky se aktivují jenom, když je k dispozici příslušná způsobilá půda v rámci SPS a v rámci SAPS není žádné omezení přímých pladeb, takže to jsou ty rozdíly. Existují různé modely v rámci regionu SPS. Je tady ten historický regionální model a potom hybridní modely, například statické a dynamické modely. Jeden z těch návrhů je eh, přesunout se směrem k regionálnímu modelu a upustit od historického modelu. Tady vidíte zásadní rozdíly, které se týkají přímých pladeb na hektar. Asi to pro vás není nic nového, ale když to člověk vidí takto kom spletně v číslech je zarážející, jak velké ty rozdíly jsou. Tyto grafy ukazují eh, rozdílné ceny eh, půdy, jsou to prodejní a mm, ceny a ceny pronájmu a vidíte, že ty rozdíly mezi jednotlivými státy jsou nesmírně rozsáhlé a to jak u prodejních cen, tak u cen pronájmu. Jsou to údaje za rok 2005. Platí to pro všechny země a klíčovou věcí tady je, že je tady opět velký rozdíl mezi prodejními cenami a e, cenami v pronájmu i v pozdějším období v roce 2009 až 2011. Další e, zásadní faktor prokazující velké rozdíly je to, jakým způsobem se půda využívá na většině zemědělských ehm, hospodářství. Jde o to, zda zemědělci sami vlastní půdu nebo si ji pronajímají a vidíte, že jsou tady obrovské rozdíly od extrému 17% v Irsku k druhému rozdílu, eh, druhému extrému 96% ve Slovensku, přičemž průměr je 53%, což je velice důležité pro naše diskuze, protože pokud máme hovořit o kapitalizaci půdy a vlastnictví půdy, tak samozřejmě záleží na tom, kdo je vlastníkem půdy, zda samotný zemědělec, pak už to není takový velký problém, ale pokud to je někdo jiný, tak už je to samozřejmě komplikovanější situace. Tady vidíte rozdělení na starší a nové členské státy. Vidíte, že ty rozdíly nejsou ani tak mezi těmito dvěma skupinami, spíše v rámci nich mezi jednotlivými regiony. Tady vidíte regulaci půdy i tady vidíme, že trh výstupu, trh s produkcí je regulován, ale pokud jde o půdu, tak tady ta regulace je dosti rozdílná. Spojené státy, eh, Řecko mají nízkou regulaci, ale pak je tady Francie, Maďarsko, kde je regulace trhu s půdou obrovská regulují se eh, přístupy k pronájmu půdy a tak dále. Tady vidíte prodej versus pronájem a regulaci v těchto eh, oblastech. A výstup z toho je takový, že třeba Maďarsko a Polsko regulují v především prodej, trh prodeje e, zemědělské půdy, zatímco Belgie, Nizozemsko mají nízkou regulaci při prodeji půdy, ale regulují velice silně pronájem půdy a Francie reguluje velmi silně oboje. Dřívější studie e, oddělených podpor u eh, cen zemědělské půdy se eh, odehrály především ve Spojených státech. Tady máme k dispozici rozsáhlé údaje za dlouhé časové údobí a eh, vpravo vidíte velice zajímavé mm, informace v tom pravém sloupci, to je míra kapitalizace v procentech podpory a vidíte tam to navýšení cen půdy. 100% znamená, že se nechávají zemědělci podporu čím se navyšuje hodnota půdy a vidíte tam obrovské rozdíly mezi těmi eh, procenty od 14 eh, k 44 procentům. Je to stoprocentní rozdíl. A pokud jde o studie z Evropské unie, i ty dokládají velký rozdíl, pokud jde o míru kapitalizace, což eh, souvisí jednak i s metodami měření, ale také e, s druhem pladeb a e, s druhem regionu, o který se jedná. Tady já se nemusím vysvětlovat, jak e, těžko se takový dopad přímých pladeb mění, měří, zejména v EU, kde se ty dotace vyplácejí poměrně omezenou dobu, takže máme málo údajů. Abych ilustroval ten rozsah kapitalizace, tak e, předložím údaje z nových členských států, které vnímáme jako takový přirozený experiment, protože tam byla míra e, dotací nízká, když přistoupili k EU, navyšují se postupně ty částky a projevuje se to v hodnotě půdy. Máme tady Polsko a Slovensko, protože mají různé druhy struktury zemědělských subjektů, kdy No, na Slovensku jsou, eh, převažují velké farmy, zatímco v Polsku spíše malé rodinné farmy. A když se podíváte na tyto země, tady vidíte nejprve grafy pro Polsko vlevo, vidíte ten index eh, z roku 2004, ten chápeme jako 100. Mm, Tehdy byly dotace na hektar eh, o čtyřikrát nižší než před než po sedmi letech. A stejně tak se vyvíjela cena půdy, e, pravo je tam e, korelace mezi dotací a cenou půdy. Tady je to též pro Slovensko. Vidíte, že v podstatě ty grafy jsou úplně stejné. Došlo k zásadnímu navýšení podpor a zároveň k silnému zvýšení ceny půdy. Vidíme mezi tím tedy korelaci, jasnou vazbu, to znamená, že tady sice věc ovlivňují i jiné eh, faktory. A pokud to všechno vezmete v potaz, tak potom ten dopad není až tak eh, velký. Ta kapitalizace má dopad na 15 až 30 nárůstu eh, ceny půdy, protože tady dochází také ke zlepšení produktivity, která jsou, sehrává velice důležitou roli a v některých legionech kde eh, je půda ve vlastnictví spíše velkých eh, firm, tam je ta kapitalizace půdy pomalejší, protože tyto farmy mají velkou vyjednávací eh, schopnost. Podívejme se teď na studii o kapitalizaci v rámci systému SPS, to jsou ty staré členské státy. I tady jsou velké odchylky od 0 až ke 100%. A co zde se hrává roli, to je především regulace, velice silná v některých zemích a Dále je důležité, že silná kapitalizace v rámci regionálního modelu je mnohem regionálního hybridního modelu je tedy silnější než v rámci toho starého historického modelu SPS. Pokud máme hovořit o regionalizaci, tak to znamená, že přecházíme od starého modelu k novému. A tady musím zabrousit do ekonomické teorie, abych to vysvětlil. Pokud máte historický model, to znamená, že tam máte v farmy s vysokými i nízkými nároky a regionální model, model je založen na průměrných nárocích. Kapitalizace bude určena v historickém modelu nízkými nároky a to proto, že používáte nejprve vysoké nároky, tam získáte tu největší výhodu jakožto zemědělec a zbytek půdy se pokusíte pronajmout a to už je, jsou ty nízké nároky ale ty určující ceny eh, jsou, eh, nebo to, to, ta cena je určena těmi nízkými eh, nároky. A když přejdete od historického modelu s nízkou kapitalizací k modelu s větší, vyšší kapitalizací, tak to je ten regionální model a takto my to tedy předpovídáme. Předběžné studie to dokládají. Tady vidíte seznam dalších faktorů, které mají vliv na kapitalizaci, například eh, to, zda se snadno pronajímá půda ve větším či menším rozsahu. Je tady celá řada faktorů, omlouvám se, že to takto rychle procházím. Tady vidíte návrhy na reformu eh, přímých plateb rozdělenou do, tří, do, pardon, do šesti kapitol. Máte tady přechod toto historického modelu k regionálnímu modelu, zastropování plateb, eh, mladé zemědělce se svými specifickými nároky, ozelenění, to je čtyřka, referenční období pro přidělování přímých pro plateb a definice aktivních zemědělců. To je šest eh, faktorů, u nich jsme se snažili prognozovat budoucí vývoj. Co je tady důležité? Důležitý je podíl mezi nárokem a půdou, která je k dispozici. To sehrává důležitou roli. Opět zabřednu do teorie, jenom skutečně velice rychle letem světem, ale je to důležité. Tady máme cenu na té vertikální ose, půdu na té horizontální ose a tady vidíte křivku poptávky po půdě, taková typická křivka ekonomické teorie. Tady to je křivka poptávky v regionu 1 a další region tady zakomponujeme, to je druhý region a vidíte, že ta křivka poptávky je stejná, ačkoliv je tam k dispozici v nabídce méně půdy. Tady to je bod Eh, určité rovnováhy v regionu jedna, kde je méně půdy k dispozici, jsou ceny vyšší, pochopitelně. Pokud do toho přidáme přímé platby, tak eh, se posune poptávka po půdě směrem nahoru. Zemědělci budou chtít pronajímat více půdy, protože vědí, že z toho bude více peněz, což vede k vyšším cenám a to vede k té kapitalizaci, o které jsem hovořil. Takže vidíte, že od toho rovnovážného žlutého bodu se dostáváme do zeleného bod, rovnovážného bodu, kdy jsou ceny mnohem vyšší. K čemu dojde? Vezměme si, že to je východní Evropa, kde není omezení nároku v rámci systému SAPS. Ale co se stane, když eh, eh, je nárok eh, omezen, jako například v systému SPS? tak najednou vidíme, že kapitalizace se bude lišit mezi regionem 1 a 2, eh, kdy u prvního regionu vlastně máte více nároků, než, než chcete použít a v druhém regionu máte méně nároků, které chcete použít a výstup z toho je, že kapitalizace půjde v prvním regionu, nastane, ale nenastane v druhém regionu. A je tomu tak proto, že v regionu 1 mm, to je vlastně přebytkový region, kde je více půdy, více nároků, takže eh, větší uplatnění těch nároků povede ke zvýšení cen, zatímco v druhém regionu je méně půdy, než je nároků, pardon, já jsem to popletl, méně nároku než půdy, nechcete tedy tu další půdu pronajímat, platit si za ní a tak jsou ceny na půdu nižší. A to je důležité, až se podíváme na jednotlivé regiony v Evropské unii a na to, jak se ty změny projeví, až do hry vstoupí nové nároky, až budou alokovány, protože pak nám posunou uh, tu křivku doprava, takže ten druhý region, kde zatím nenastává kapitalizace, tak tam ke kapitalizaci může dojít. Dojde ke malé změně v nárocích, ale k velkému dopadu na kapitalizaci. To musíme mít na paměti. Takže jde o to, jakým způsobem se rozdělí ty nároky, protože to může mít velký dopad na kapitalizaci půdy. Tady vidíte míru aktiva, aktivovaných nároků na celkovou zemědělskou půdu. Jsou to údaje komise a Eurostatu a vidíte, že v podstatě polovina zemí systému SPS se blíží stovce. Jsou to v podstatě deficitní země, na druhé straně je skupina zemí, kde je velká propast mezi nároky a mezi tím, kolik mm, půdy je pro zemědělství k dispozici. Teď se podívejme na první reformu. To je změna v rozpočtu. Rozpočet se změní na úrovni členských států ze dvou důvodů. Kvůli snížení celkového evropského rozpočtu na přímé platby anebo kvůli realokaci eh, z pokud jde o staré a nové členské státy. Jaký to bude mít dopad? Tady je to jasné. Člověk by očekával, že když se sníží rozpočet a přímé platby, tak tudíž část toho snížení se projeví také v ceně půdy, a to uměrně. Tady vidíme další reformu, přechod od historického k regionálnímu systému. Očekáváme nárůst cen půdy, nebudu to už opakovat, protože jsem to před okamžikem vysvětloval, ale máte to tady dopodrobna rozepsané. Ceny jsou určeny těmi eh, nároky s nízkou eh, hodnotou, takže se budou prosazovat především ty nároky s vysokou hodnotou. A Tady je důležité, zda jste v přebytkové nebo deficitní oblasti. Pře v deficitní oblasti to znamená, že nedojde ke kapitalizaci, ale pokud eh, přejdete eh, k tomu regionálnímu modelu, tak eh, nezáleží na tom, jestli na počátku nějaká kapitalizace je nebo ne. Pouze v případě, že tam kapitalizace již byla, tak dojde k nějaké změně. To je tedy další podmínka, která vstupuje do hry. Třetí reforma, třetí model zohledňuje to, zda bude rozdíl mezi přímými platbami mezi jednotlivými eh, farmami podle druhu farem, například větší farmy, menší farmy nebo podle počtu hektarů. 50 hektarů by mělo být, eh, měla být ta dělící hranice. Jde o to, že to bude jiný model než ta regionalizace. Tady bude rozdíl mezi jednotlivými zemědělskými subjekty a bude to připomínat systém eh, jednorázový k systému jakoby historických nároků, kde dojde k eh, odlišení a samozřejmě tady ta kapitalizace bude opět řízena těmi nízkohodnotovými nároky. Pokud je o ekologizaci přímých pladeb, tady očekáváme poměrně omezený dopad podstatě dojde k navýšení některých nákladů zemědělců, což může znamenat, že poptávka po zemědělské půdě asi nebude taková, protože zemědělci nebudou mít příliš peněz na zbyt na další nákup či pronájem půdy. Pátá reforma souvisí s alokací nároků v rámci SPS, jak my to interpretujeme, ten návrh v současné podobě je takový, že nároky se budou alokovat eh, podle žádostí z roku 2014, což eh, může znamenat, že to budou ty stejné farmy, které už teď eh, mají nároky, ale prozatím se zdá, že eh, nároky nebudou omezeny, nebudou nějak početně omezeny. A tady může být problém v tom, jak se to celý ten systém bude provádět, protože tam může být ten eh, buď to ta situace, že nedojde k žádnému dopadu, nebo naopak poměrně značnému dopadu podle toho, jak se bude ten návrh interpretovat. A poslední věc, to je způsobilost k nárokům, což souvisí s tím nařízením o aktivním zemědělci. Člověk musí být aktivním zemědělcem, aby získal nárok, zatímco v minulosti, kdy jsme dělali předchozí studie o půdě, tak v některých eh, členských státech nezemědělská půda um, um, někdy dostala uh, přidělené nároky a je možné, že eh, takto bude ta situace přetrvávat. Myslím, že když eh, budete zpracovávat eh, legislativu, je třeba dbát na to, jak budou členské státy tuto legislativu provádět, protože ten dopad tady může být. A už jsem úplně na konci své prezentace zda záleží na tom, kdo dostává přímé platby. Ano i ne, protože záleží na tom, zda vlastníte svou zemědělskou půdu, pak je to v podstatě jedno, protože to je pořád jeden člověk, pokud se půda pronajímá, pokud si ji zemědělec valné většiny pronajímá, tak eh, ten dopad je velký. Kromě toho je tady další podmínka vstupující do hry a to, eh, že pokud SPS není eh, kapitalizován, pokud jde o hodnoty půdy, což platí pro deficitní regiony například, tak samozřejmě záleží na tom, kdo má ten nárok, protože ten dostane všechny ty dávky, veškeré ty výhody. Ale pokud dojde ke kapitalizaci hodnoty půdy, tak už na tom tolik nezáleží, protože se ty dotace rozprostřou úměrně eh, těm cenám půdy. To znamená, že najednou může nastat situace, kdy se budou eh, nabízet eh, pozemky za poměrně nízké ceny podle těch nároků, anebo naopak dotace půjdou majitelům půdy, i když ti sami ten nárok eh, mít nebudou. Jinak eh, jsme se tady snažili sestavit tabulku 8 a 9 v té zprávě, kde to všechno schromažďujeme do jedné tabulky. Ale ta tabulka je dosti spekulativní a taky musíte brát skutečně jenom velice opatrně, protože ten model nemohl být nastaven dostatečně sofistikovaně. Eh, potenciálně si myslíme, že ten nejdůležitější prvek, pokud jde o dopad na cenu půdy, je referenční období eh, pro alokaci nároků, efekt regionalizace, také diferenciace mezi farmami v rámci SPS už bude mít menší dopad, eh, a také změny v eh, rozpočtu, škrty v rozpočtu nebudou mít tak velký dopad, stejně jako ozelenění. To je tedy asi schrnutí těchto tabulek, nebudu to teď procházet, jenom řeknu, že jsme provedli klasifikaci a to tak, že jsme si vzali celkový rozpočet, který se buď bude zvyšovat, snižovat, nebo se nebude měnit, to je tam vlevo v tom sloupci, pak jsme to rozdělili na Eh, regiony přebytkové, deficitní, pak jsme vzali eh, model SPS a vidíte, že z toho vychází velké rozdíly v, mezi jednotlivými členskými státy, což jenom dokládá tu rozdílnost, která eh, panuje na trhu s půdou v Evropské 27. Tato tabulka tedy schrnuje status quo, pokud jde o počet nároků a pokud jde o to, zda se ty nároky rozdělují spíše omezeně nebo eh, bez nějakých zásadních omezení. A myslím, že to je ode mě vše. Už jsem to probral hodně důkladně, těším se na vaše otázky. Dziękuję panu profesorowi za prezentację. za tuto prezentaci. Myslím, že by to vydalo na celou vědeckou konferenci. To, to jste řekl, bohužel na to se nám nedostává čas. Máme tři žádosti o slovo, nevím, jestli ještě někdo další. Každý bude mít dvě minuty. Nejprve paní McInnes. Děkuji už vím, čím budu chtít být, až eh, vyrostu, tak říkajíc. Protože tyto informace jsem skutečně po těch jsem dychtěla. Eh, chci se zeptat, kdybyste psal tuto legislativu nebo byl vyjednavač, jak byste to sepsal z hlediska rozdělení těch nároků a těch období? protože to jsou důležité otázky. Dali byste členským státům flexibilitu, například zmiňujete Irsko, já jsem irskou členkou posle, Evropského parlamentu, my máme hodně zemědělců, kteří pronajímají. A zemědělci musí řešit počasí, je všechno možné, oni sledují v podstatě všechno, co politici udělají, jakýkoliv komentář, protože oni chtějí být o krok dopředu z hlediska přístupu k půdě. Takže z, vaší, eh, z vašimi znalosti v této zprávě, můžete nám dát nějaké informace? Těším se, až to přečtu do větších podrobností a děkuji za kvalitu této prezentace. Děkuji. A nyní paní Kaliente. Kaliente. Děkuji. Já vám chci poděkovat za fascinující prezentaci. Jediné mé politování je, že statistické údaje z roku 2005, které se vztahují na Lotyšsko, to už je, se od té doby změnilo. Dnes nejlevnější cena je asi 1400 eur. To je teď nejlevnější cena. Nejkvalitnější půda však může dosahovat až 4000. Ovšem, přímé platby stále jsou 96 eur na hektar. A jednou z hybných sil v tom vývoji cen, a myslím, že jste to někdy zmiňoval, jsou ti, kdo přichází z jiných členských států Evropské unie, kteří mají vyšší přímé platby a pak kupují eh, půdu, to pak žene ceny nahoru a naši zemědělci nejsou schopni obstát v konkurenci, protože ne, si nemohou dovolit koupit tuto půdu za tak vysoké ceny. Další nerovnost spočívá v tom, že jste zmiňoval greening a další komponenty. Paradox Evropské unie však spočívá v tom, že všechny tyto standardy se uplatňují stoprocentně ve všech evropských státech, bez ohledu na rozdíly v přímých platbách v těchto státech. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím paní poslankyně Morvaj. Děkuji. Mohl byste prosím schrnout zkušenosti nových členských států, které se museli otevřít, otevřít eh, své trhy včetně trhu s půdou, jaké jsou jejich zkušenosti z hlediska pronájmu půdy jiným než místním občanům nebo prodeje této půdy. Já jsem z Maďarska. V roce 2014 to bude pro nás velmi relevantní rok, nejenom proto, že vstoupí v platnost nová EZP, včetně nového systému přímých pladeb, ale také protože to je rok, kdy má vypršet moratorium prodeje půdy. Bohužel. Hleda, že s tím něco vláda bude schopná udělat, což doufáme. Protože samozřejmě, že půda je součást, když bude součástí volného pohybu kapitálu, to pak nemá nic společného se spravedlností. Pravděpodobně to bude mít negativní dopady na místní zemědělce. Jaký je váš, jaká je vaše předpověď, jakožto předpověď akademika? Dojde k tomu a existuje nějaký způsob, jak zahra, zabránit negativním účinkům? Děkuji vám. A jako poslední, pan Děkuji. Děkuji vám. Já bych chtěl eh, navázat na předřečníky. Myslím, že tato studie nás vrací k diskusi, kterou v podstatě již eh, drahnou dobu nevedeme, ani zde ve výboru. Totiž k otázce, kolik z financí, které vynakládáme, eh, doputuje k zemědělcům a kolik k vlastníkům půdy. Bohužel eh, mnoho doputuje spíše k vlastníkům půdy. Já přicházím ze eh, země, kde se skutečně dá poukázat na tu absurditu tohoto systému. Je to hornatá země, kde je mnoho kamenité půdy a také tam roste krmivo, to znamená eh, píce, ale eh, stovky hektarů této půdy e, jsou e, pronajímány lidem, kteří pak mohou uplatňovat své nároky, ale e, důsledkem toho je, že tyto louky a pastviny nejsou vlastně obdělávány nebo udržovány, pouze jsou pronajímány. A to je výsledek dnešní zemědělské politiky, bohužel. Ale ještě jedna jiná otázka. Já jsem byl překvapen vašimi čísly. Vy jste ukázal, jaký podíl celé celkové zemědělské půdy je obsazen nebo pokryt platebními nároky. Tam, kde došlo k regionalizaci, jako například v Německu, to odpovídá celé zemědělské půdy a ve spolkové zemi, odkud já přicházím, je to 60%, protože tam máme ten historický model. Pak existuje spolková země, kde 150% zemědělské půdy jsou nebo představují vlastně nároky na platby nebo způsobilost na platby. To je eh, s podivem, že máme o 50% více nároků na platby, než máme půdy, rozlohy. Jak je to vůbec možné? Eh, to přece nemůže být možné, že to jsou plochy, kterých jsme se vzdali, eh, i když se mi to jeví být jediným zdůvodněním. O těch jiných zdůvodněních bych tady raději ani nemluvil. Děkuji. Jestli možno, to ještě z Dovolte jednu otázku z, za sebe o, o půdě a ceně půdy. Pokud těch 5 obdělané půdy by bylo vyňato, jaký dopad to bude mít na ceny a e, jak to vypadá s liberalizací obchodu a e, dopadem na trh, respektive na ceny. Bude to mít dopad na ceny půdy? A děkujeme, pane profesore. E, dávám vám pět minut, respektive sedm, pokud budou tlumočníci ochotní zůstat. Děkuji vám. Můj kolega, doktor Pavel Čajan, se se mnou domluvil, že já odpovím na ty snadné otázky a on ty obtížné. Respektive já jsem mu takto na, to takto nařídil. Takže dovolte, abych je vzal po pořadě. První otázka od paní McGuinness. Já vám dám obecnější odpověď, ale požádám Pavla, aby eh, se k tomu také vyjádřil, protože on mnohem pečlivěji studoval to, jak se tyto konflikty eh, projevují. Ta odpověď by mohla vyznít velmi jednoduše. Jednoduchá odpověď by byla, dejte to lidem, kteří to již mají, protože tím v podstatě zachováte počet těch nároků eh, eh, ve stávající době a vytvoříte tím status quo. To znamená, to by byla jednoduchá odpověď na vaši otázku, ale eh, pokud jde o otázku od dámy z Lotyšska, cenové údaje, když jsme dělali první studii, myslím, že to bylo před pěti lety, o otázce trhu s půdou, tak se ukázalo, že Eurostat nezhromažďuje žádné ceny. Od té doby již začaly eh, evidovat eh, eh, ceny, ale ty řady respektive já jsem se snažil velmi pedantně srovnávat srovnatelné ceny, což je obtížné a ta cenová data jsou velmi nekompletní. Ukázalo se, že eh, po loňském roce mm, existovaly mm, první řady eh, a máme také určité eh, řady, které nám umožňují provádět srovnání s loňským rokem. Faktem je, že ceny se zvýšily z důvodu že vlastně půdu zakupují investoři z jiných zemí a tak dále. Pokud je to poháněno rozdíly v eh, přímých platbách, tak musíme doufat, že eh, eh, tyto rozdíly budou zmírněny. Pokud to budou přímé platby harmonizovány novou reformou, tak se to vyřeší. Pokud jde o otázku z Maďarska, tak bych řekl, to, toto je to velmi dobrá otázka, ale také velmi těžká. My jsme prováděli studii pro DG Market. Hodnotili jsme, vyhodnocovali jsme eh, revizi v polovině období eh, toho moratoria a zjistili jsme, že situace je velmi promíchaná. A to se také promítá v polských a slovenských údajích. Tam vidíte, že došlo k obrovskému nárůstu hodnoty a cen půdy a také příjmu farem v těchto zemích navzdory tomu, že eh, cizinci tam nesměli investovat. A v posledních letech vidíme v téměř všech zemích také, že omezení, pokud je o toto moratorium, eh, byla jemnější. Ta omezení jsou mnohem jemnější než původně. V mnoha případech lze investovat a fakt, že nemůžete investovat, nesouvisí s tím, zda se cizinec nebo ne, ale souvisí to s tím, zda se jste jednotlivec nebo eh, fyzická nebo právnická osoba, zdali jste se zdán s eh, státním příslušníkem, příslušníkem můžete například eh, si zakoupit 50% rozlohy, ale ne víc a tak dále. Toto bylo liberalizováno do značné míry a očekává se, že ten dopad ale přesto bude mnohem menší než než eh, by byl, kdyby došlo k tomuto eh, zrušení již v roce 2004, to znamená v době vstupu nebo přistoupení těchto zemí do EU. Otázka od eh, pana Dorfmana. Ohledně 150% nároků, to je něco, tady se dívám do svých údajů, co jsem vám chtěl ukázat eh, vzhledem k těm deficitním a přebytkovým regionům. Nám trvalo velmi dlouho shromáždit tyto údaje. Já jsem proto tyto země raději vynechal, které mají ty výjimečné údaje. Chtěl jsem je vynechat, ale nakonec jsem to tam přece jenom nechal, ale musíme to ještě prostudovat podrobněji. A otázka pana předsedy, pokud je o pětiprocentní výjimku, za normálních okolností bychom měli očekávat, že půdy bude eh, méně, takže hodnota naroste. Pokud je o liberalizaci obchodu, nevím, jestli bude na agendě taková liberalizace, která by měla dopad na hodnotu půdy. Pavle, já bych snad řekl něco k otázce týkající se přidělování nároků a jak by se o tom mělo rozhodovat a vyjednávat. Abych navázal na to, co jste řekl. Nejsnažší cesta, jak odpojit nároky od cen půdy je vycházet z minulých nároků, jak to bylo přidělováno v minulosti 2000, eh, v roce 2012, anebo vycházet z využití půdy v minulosti. V návrhu vidíme, že tam je snaha přidělovat nároky podle využité půdy nebo rozlohy využité půdy. To znamená, každý, kdo má půdu, se bude snažit získat nároky a to povede k nárůstu nebo vysokým eh, počtům nároků na trhu a to bude i ehm, hnát ceny nahoru. Můžeme se podívat na zkušenost z uplynulé reformy, která byla v letech 2005 a 2005 a 2006 a vidíme, že v těch zemích eh, byly implementovány hybridní modely, jako například Finsko a Švédsko, i v těchto zemích byly nároky přidělovány na základě využití půdy v prvním eh, roce. My jsme pak před několika lety prováděli i studii pro Digi, zem, Digi zemědělství a zjistili jsme, že to vedlo k určitým třenicím mezi farmáři a vlastníky půdy. docházelo k tlaku na ceny a v některých zemích to končilo před soudem. Zatímco v zemích, kde historic, byl implementován historický systém, tak tam byly nároky přidělovány podle využití půdy v referenčním období. Ti farmáři tudíž nemohli navyšovat své nároky bylo to pevně vázané na využití půdy a tam docházelo k menším třenicím na e, trhu nebo menšímu napětí na trhu. To znamená, že je lepší vycházet z minulých rozhodnutí farmářů, anebo vycházet z situace prvního roku ale snažit se snížit počet alokovaných nároků tím či oním způsobem samozřejmě za zachování spravedlnosti vůči všem farmářům. To je odpověď na první otázku. A pokud jde o to, proč máme více nároku než eh, rozlohy, to souvisí s údají a jejich sběrem v Řecku existují také nároky na běžnou nebo společnou, společnou půdu a tudíž je více nároků, než je e, rozlohy. Děkuji. Paní profesoře, Pane profesore, chcete k tomu něco doplnit? Nikoli? V tom případě vám děkuji nesmírně zajímavou prezentaci. Řešenčů let nemá... Já jsem z oblasti, kde před deseti lety v podstatě nebylo vůbec co koupit. Tam žádná cena ani nebyla za pozemky. Teď taky není žádná cena, protože nechce nikdo nic prodat. Trochu přeháním, ale věci se změnily. prochází, eh, dochází ke skutečné změně eh, cen pozemků v nových zemích, protože některé půdy jsou kvalitní, některé tak kvalitní nejsou. Je to eh, opravdu rozsáhlé téma k diskuzi. Asi už jsme dost unavení po předchozích diskuzích dnešního odpoledne. Doufám, že byli všichni schopni se soustředit eh, na váš projev. Já vám každopádně chci poblahopřát. Jako předseda, jako vědec, teď budeme mít zasedání koordinátoru. Další zasedání výboru bude 10. července. Doufám, že mezi tím se také ještě něco stane. Takže prosím, mějte oči otevřeny. A teď e, bude následovat zasedání koordinace.